si Kolegové, prosím, posaďte se. Navrhuji, abychom zahájili schůzi. Uh, au point 1. d'adopter en bloc le projet de lettre tel qu'il est. A já tedy vám eh, navrhuji, abychom en bloc odsouhlasili tento dopis, eh, tak jak i eh, pracovní skupina FAM, FEM to podpořila během včerejší schůze s tím, že po včerejší schůzi ještě jsme eh, měli žádost o dílčí hlasování o PPP, o určité části pozměňovacího návrhu, který byl předložen frakcí GUE, ale v mezidobí jsem byla informována, že frakce GUE stahuje tento pozměňovací návrh, takže můžeme hlasovat en bloc o tomto dopise eh, který je určen eh, rozpočtovému výboru. Ptám se, zda zde jsou nějaké žádosti o slovo, paní Mora. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych vám chtěla k tomuto říci, že osobně jménem EPP eh, e mám za to, že práce, eh, která se realizuje v pracovní skupině, eh, je, je velice zajímavá a e, zde mm, za to vám chci vyjádřit poděkování. A teď k té strategii, k tomu, co jste právě řekla, to znamená strategie e, Dell. E, zde mm, oni mají dvě továrny v Irsku a v Polsku. Tak nikomu ale z toho neuniklo, že ty výrobky, které se vyrábí v Irsku, tedy počítače, kancelářské počítače, že to je eh, mm, výrobek, který ztrácí na trhu eh, kdežto otevření té polské fabriky, tak ten se, to, ta se zaměřuje na mikropočítače, tedy ty laptopy a podobně a jejich vývoj se jeví jako lepší, samozřejmě to je jasné, eh, což nám vysvětluje i, ten, mm, i ty problémy které tato fabrika v Irsku má. Je pravda, že my jsme požádali o dílčí hlasování a druhá část byla stažena však, a tak, jak jsme si to i přáli, tudíž akceptujeme hlasování en bloc. Děkuji. Děkuji. Ptám se, zdali je zde ještě někdo jiný, jestli žádá o slovo. Vypadá to, že ne, tudíž navrhuji, abychom hlasovali en bloc o návrhu dopise, dopisu, eh, mm, který se týká... Ne, ještě pan Kaza. Eh, iva prezident, nachseb eh, donu Anna Bíl. Ehm. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že jsme dosáhli dohody, která se týká této zprávy, ale já mám jednu otázku, která se týká procesu nebo postupu. Měl jsem pocit, že máme hlasovat v tři čtvrtě na pět. Hovořila jste o tom, že je změna programu kvůli panu komisaři Almoniovi ale myslím si, že když máme určitý program a je tam určitá doba, která je vyhrazena hlasování, tak si myslím, že bychom to měli dodržovat, protože mnoho poslanců zde není, protože si mysleli, že to hlasování bude později. Ano. Ano, to jsou špatné zvyklosti, které byly v hospodářském a měnovém výboru a já se budu snažit, aby eh, tyto špatné eh, zvyklosti tedy eh, se Eh, neopakovali zde, ale já myslím, že bylo zcela normální to povolit panu komisaři, změnit eh, místo v programu. Eh, mm, mm, kdyby šlo o hlasování, které by bylo kontroverzní s hodně pozměňovacími návrhy, tak ano, ale tady jde o hlasování Amblok, pracovní skupina FEM se jednomyslně na tom dohodla včera. Já myslím, že s tím není nějaký velký problém. Tudíž Akceptujete, abychom postupovali takto? Dobře, děkuji. Nikdo není proti a navrhuji tedy, abychom hlasovali en bloc o dopisu pro e, předsedu rozpočtového výboru. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tento dopis je přijat jednomyslně. A mm, nyní jak jsme se dohodli v bodě 1, tak navrhuji, abychom... Ano, omlouvám se, prosím, pan Helmark. Holmark. Řečník bohužel hovoří mimo mikrofon. Myslím si, že to bylo schváleno s jednou výhradou, nikoli jednomyslně. No ano, eh, já nevidím tak daleko do sálu, takže děkuji za toto upřesnění. Ještě někdo jiný se zdržel? Eh, co by mi uniklo, pan Clark? Eh, to nebylo zdržení, já jsem hlasoval proti. Děkuji. Aha, dobře, máme jedno hlasování, jeden hlas. Nemáme zde jeden hlas proti a jeden hlas se zdržel. Jinak hlasovali všichni pro. pro. Já myslím, že tím se nemění finální výsledek. A v bodě 15 zde navrhuji, abychom e, se zabývali a hlasovali o ústní otázce, o interpelaci na plénu a tak, abychom zároveň mm, mohli e, e, Eh, se, eh, položit tuto ústní interpelaci ohledně mobilizace těch prostředků z Fondu pro globalizaci, ale bez eh, s, s tím, že to položíme jaksi globálně, položíme na stůl ten problém přemysťování podniků v EU a jakou roli bychom mohli hrát při této strategii díky tomuto globalizačnímu fondu. Tam se zdali někdo se chce vyjádřit k této interpelaci, k této ústní otázce, tak jak byla rozeslána. Ne. A tudíž navrhuji, abychom hlasovali o této ústní otázce, tak abychom mohli vést na plénu společnou rozpravu o těchto dvou tématech. Kdo je pro tuto ústní otázku? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tato ústní otázka je přijata s jedním hlasem proti a s jedním členem, který se zdržel hlasování. Děkuji. A budeme pokračovat eh, v programu a dostáváme se k bodu 6, eh, kde bych dala slovo paní Kinga Gens, eh, která nám řekne, jak je to s pozměňovacími návrhy k Evropské facilitě mikrofinancování pro oblast zaměstnanosti a sociálního začlenování. Paní Gens, máte slovo. Thank you very much. Velice děkuji, paní předsedkyně. Nejprve mi dovolte poděkovat všem za vaši aktivitu. Celkem jsme dostali přes 100 pozměňovacích návrhů. A to znamená, že téměř každý z vás se k tomuto tématu chtěl vyjádřit. Také bych chtěla poděkovat za vaši spolupráci a za váš konstruktivní přístup. Snažili jsme se e, přijít s určitými kompromisními pozměňovacími návrhy a snažili jsme se některé návrhy jaksi skloubit dohromady, protože těch pozměňovacích návrhů tam bylo mnoho a některé z nich se vztahovaly k stejnému nebo k podobnému tématu. Také jsme o tom, eh, když jsem o tom hovořila se stínovým zpravodajem, tak jsem měla pocit, že co se týče obsahu, tak eh, žádné velké rozpory zde nejsou. Je zde pouze jedna otázka, která ještě není vyřešena a proto se také ještě jednou setkám se stínovým zpravodajem. Eh, týká se to aspektu sociální ekonomiky. Jsou zde určité obavy, zda ta částka není příliš vysoká nebo zda není příliš nízká a nakolik eh, tu, tu částku otevřít všem příjemcům nebo nakolik to omezit, nakolik omezit tu cílovou skupinu. To se ještě musí, eh, o tom se ještě musí hovořit. Dále jste, jsou ještě dvě otevřené otázky. Ta první se týká možných jakýchsi styčných úřadů na národní úrovni. Eh, proto jsme připravili pozměňovací návrhy, které hovoří o určitém mechanismu, které by měly koordinovat a hodnotit činnost eh, té facility, ale zároveň nechceme, aby došlo k určité institucionalizaci, protože mnohé členské státy se vyjádřili k tomu, že nechtějí, aby vznikla nějaká další úroveň řízení a zprávy, že by to vedlo pouze k velké byrokracii a proto nechceme, aby celý ten systém Eh, byl takto pozměněn. Dále zde byla velká debata, která se týkala zdrojů. Asi víte, že to stále ještě není vyřešeno, není, eh, je stále ještě zde otázka, zda využít pouze nové zdroje, a nebo zda využít některé prostředky z eh, programu Progress. Několikrát jsem již říkala, že na jedné straně je ta filozofie tohoto, této facility mikrofinancování jiná, než je eh, filozofie toho programu Progress. A, a proto je důležité, abychom využívali eh, jaksi nové nebo čerstvé peníze, eh, peníze, které nebudeme převádět z jiných položek. A e, myslím si, že by také e, to nebylo pro parlament e, přijatelné. Tato nová facilita mikrofinancování se zároveň ale zaměřuje na stejnou cílovou skupinu jako program Progress, protože to jsou lidé, kteří jsou ohroženi chudobou nebo kteří, jsou, kteří nemají přístup k mikrofinancím. Myslíme si tedy, že bychom měli se snažit zvýšit tu částku, abychom těmto lidem pomohli. Toto však ještě není vyřešeno, ale objevily se některé návrhy od frakce EPP, které navrhují, aby se ty prostředky e, vzali částečně e, z programu Progress. Zároveň ale Econ podporuje náš názor a také jsme požádali o názor e, rozpočtový výbor a oni nás také podpořili. Oni nám také řekli, že by to nemělo ohrožovat ty ostatní programy. Velice ráda si vyslechnu vaše názory o tom, eh, co si domníváte, mm, co si myslíte o této otázce, protože to je ještě hlavní problém, který nebyl vyřešen. Zároveň se také těším na vaše názory k ostatním pozměňovacím návrhům, u kterých, jak chci zdůraznit, jsme se snažili co do největší míry nalézt kompromis. Děkuji. Přeje si někdo se vyjádřit na téma? Pan Sarkas. Pane Sarkasy, než vám dám slovo, tak bych vám chtěla Eh, poblahopřát eh, včera k tomu eh, MEP Awards za tu cenu, kterou jste obdržel. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych poblahopřát k vám za nominaci a příští rok doufám, že budeme slavit vaši odměnu. A teď bych chtěl podpořit v tomto příspěvku slova, která Eh, řekla naše zpravodajka. Chtěl bych připomenout především kolegům, kteří zde jsou noví, že v této diskuzi diskutujeme o ochraně historické pozice, eh, kdy již byl konsensus eh, celého parlamentu, protože my jsme se nechtěli dotknout financování progresu. A hm, tady Teď jde o to, že to chtějí sem dostat zadními vrátky. Já myslím, že by bylo užitečné v této bitvě, kterou vedeme za navýšení prostředků progresu, tak abychom teď eh, nepřistoupili na eh, ten manévr, politicko-byrokratický manévr a neprohráli bitvu. Paní zpravodajka má pravdu a to je, že v okamžiku krize eh, takže ta solidarita a to, co se děje. Takže e, zde e, e, by mohla vést tomu, že by trpěli tím, kteří mají nejhorší pozici v naší společnosti a že by ty peníze vlastně byly Eh, odčerpány z jiných rozpočtových položek a to nejde. Přece eh, tady eh, nemůžeme se snažit nějak přeorganizovat tyto finanční prostředky, což by bylo v rozporu s tímto významným programem pro solidaritu. A závěrem, já vím, že zde je pozměňovací návrh EPP, který je asi docela racionální. To znamená, říká, dobře, tak uděláme partáž, tedy rozdělíme to a, a část bude z progresu. Ale e, kdyby to tak bylo skutečně, byl to konec všeho, no tak e, asi nakonec e, tento nový nástroj by se financoval ze smíšených zdrojů. Ale já myslím, že teď bychom měli podpořit paní zpravodajku a nenabízet tuto možnost, protože my potom budeme muset vyjednávat a nechat si určitý prostor. A já zde proto apeluji na EPP a na ty rozumné členy EPP, aby, eh, když, eh, pokud si myslí, že toto je finální eh, řešení, tak aby neoslabovali naši pozici teď, abychom měli jasnou pozici, to znamená, nic se nebude očerpávat z progresu. A zde my si to necháme jako poslední krok, abychom měli lepší vyjednávací pozici. Děkuji, paní předsedkyně. Merci. Děkuji, já chápu tedy, že eh, tady to bylo na adresu EPP, paní Moren, paní Moren, potom paní Schlitter, Schlitter paní, paní Schlitter nejdřív, takže, paní, takže a potom paní Moren. OK. Um, já, ich, uh, no. noch... Já bych jen ráda zdůraznila, že jsme se v plénu mezi tím hodli na rozhodnutí Nevím, jestli to všichni vědí. Myslím, že nemá smysl, když se budeme tady ve výboru pokoušet změnit toto rozhodnutí, ke kterému jsme dospěli v plénu. Tím celkově oslabíme pozici vyjednávání o rozpočtu a i celkově. Takže nezávisle na tom jednotlivém malém problému a jak s ním naložíme, myslím, že to můžeme vyřešit ještě později. My jako koordinátoři jsme teď zadali studii, která by nám měla vyjasnit, které funkci, ty, kterou funkci ty mikrouvěry budou mít. Potom můžeme ten nástroj rozvíjet dál. V prvé řadě ale jde o to, aby ta rozpočtová položka a to, čeho jsme dosáhli a to, co jsme schválili v plénu, aby to mělo nějaký právní základ. Proto by toto hlasování mělo být teď soustředěno na to, co je obsahem toho právního základu, jaké jsou podmínky vynakládání prostředků. A neměli bychom si znovu klást tu základní otázku. Eh, Madame Morin. Paní Moren a potom pan Elmer. Merci. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já jsem si vyslechla zpravodajku a Alexandra Serkase a musím říct, že na, zaprvé ten fakt, že jsme velice rychle na začátku schůze změnili program, já jsem pochopila důvody, ale to neznamená, že e, e, tady není stínový zpravodaj, dorazí až za chvíli a já myslím, že také měl mít slovo. Já se omlouvám, že hovořím před ním. Ale není pochyb o tom, že všichni souhlasíme s tím, že je vhodné rozvíjet eh, mikrofinancování, tento nástroj. Eh, Alejandro Serkas eh, to dobře vystihl, všichni jsme na tom hodně trvali, my jsme hlasovali semknutě o tom základním cíli. Ale samozřejmě mezi tím základním cílem a aplikací realizací, tak můžeme mít rozdílné názory, i když nakonec dojde k jejich konvergenci. Takže v meritu věci souhlasíme. Je důležité, abychom měli eh, mm, tyto nástroje mikrofinancování, především abychom pomáhali těm nejslabším v době krize. Ale jsem velice překvapena, když jsem slyšela hovořit o nových penězích. My také protože teď jsme v době krize, no tak eh, ten rozpočet je velice omezený a tudíž eh, mm, i my eh, bychom se měli jako parlament k rozpočtu chovat zodpovědně. A to je důvod, proč ta solidarita, do které bychom chtěli zde investovat, tak nemůže být v rozporu s tím faktem, že rozpočtová řešení, která musíme nalézt, musí být řešení života schopné, řešení života schopná pro náš cíl, ale i pro ten rozpočet, který je absolutně omezený, limitovaný. A právě proto budeme hlasovat, eh, protože si nepřejeme abychom přijali pozici, která by šla proti duchu zodpovědnosti poslance, to znamená mít rozpočet, který je udržitelný. Děkuji. Děkuji. Pokud to dobře chápu, tak eh, zde eh, členové našeho výboru, jak to vypadá, budou rozpočtově rigoroznější než členové rozpočtového výboru na plénu. No to bude zajímavá diskuze, ve které potom budeme pokračovat ještě s panem komisařem Almuniou. Pan Elmer a potom paní Harkin, pan Elmer. Um, Děkuji, paní předsedkyně. Chci říci, že souhlasím do velké míry s tím, co říkal můj předřečník. Už jsem na tomto výboru hovořil uh, o tom, a ještě to zopakuji, že uh, to jsou právě vnitrostátní uh, orgány, které se snaží Eh, reagovat na krize a snaží se omezovat výdaje. Myslím si, že pro nás, eh, pro poslance, je eh, také nutné, abychom, abychom reagovali na tu krizi tím, že budeme měnit rozpočet. Myslím si, že, jsem, že jsme proti tomu, aby zde byly další peníze. Víme, že se jedná o převod 50 tisíc eur z programu Progress. A myslím si, že e, to dokážeme podpořit, sice nebudeme příliš nadšení, nechceme podporovat žádné další výdaje, ale toto bychom mohli podpořit. Také máme určité obavy, které se týkají kompromisních návrhů, které nechceme podpořit v takové podobě, jakou jsou nyní. Pokud já, je dobře, pokud já dobře chápu ten nástroj mikrofinancování, tak účelem je podpořit drobné projekty, které, mají, které mm, by měly být úspěšné. Pokud ty kompromisní, ty kompromisní návrhy ale Eh, se snaží spíše eh, zacílit na lidi, kteří nemají přístup k běžným bankovním půjčkám a kteří eh, jsou ohroženi chorobou. Já si myslím, že to je trošku něco jiného. Spíše bychom se měli snažit, aby ty peníze cílily na projekty, které, jsou, které budou pravděpodobně úspěšné a proto tyto pozměňovací návrhy nemůžeme podpořit. Děkuji. Děkuji, paní Harkin. A mm, paní Harkin. Děkuji, paní, předsedky, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat zpravodajce za její eh, za skvělou spolupráci a za naše debaty. Já podporuji kompromisní eh, pozměňovací návrhy. Spravodajka hovoří o tom, že to jsou eh, určité peníze, které se vrátí. Nejsou to peníze, které jednou investujeme a už je nikdy neuvidíme. A to je docela silný argument proto tedy eh, také volá po určitých eh, nových eh, financích. V tomto ohledu zpravodajku podporuji. Mám ještě jednu nebo dvě otázky. Za prvé, je není pravděpodobné, že provádění tohoto projektu bude opuštěné a také zde už několikrát zaznělo, a nevím, zda je to v tom správném kontextu, ale je zde rozhodnutí komise, které se týká eh, komitologie. Nevím, zda jsme už jste o tom hovořili, ale myslím si, že zde se překračují z té pravomoci a že rozhodnutí by měl učinit Evropský parlament. A ještě poslední komentář, respektive dva. Za prvé, nikdo ještě eh, neřekl, eh, jak to bude s ratifikací Lisabonské smlouvy, zda to bude mít dopad na konkrétně tuto činnost. A také můj předřečník hovořil o tom, že vlády se snaží omezovat výdaje a zde ale se jedná o investice, o investice do podnikání, do podniků, které by jinak neměly přístup k úvěrům chci říct, že se nejedná pouze o to, aby ty podniky eh, mohly eh, pracovat, ale celkově jde také o sociální podporu. A jedná se tedy o, vše, o ten sektor, který, eh, o který nemají banky zájem a kterým by banky nedaly úvěry. Jsou to různé iniciativy, nebo toto je iniciativa, která má zaručit to, že tyto podniky získají úvěry a myslím si, že to je pozitivní iniciativa, spíše než negativní. Děkuji. Paní Silvana Rapty, potom pan Triana Ungeren. Paní Rapty. se Děkuji vám, paní předsedající, předsedkyně. Já bych ráda nejdříve poděkovala zpravodajce za skvělou práci, kterou odvedla chci pogratulovat. Za druhé, naprosto souhlasím s tím, co říkal předřečník. A za třetí bych ráda poukázala na to, že způsob, jakým implementujeme rozhodnutí, má velký význam. Je tomu totiž tak. Sociální Evropa a ta sociální úroveň Evropy, ta teď ustoupila. To musíme zohlednit musíme brát peníze od těch, kteří nejsou tak chudí a tyto peníze přerozdělovat těm, kteří jsou chudší. Myslím, že to je naším cílem. Myslím, že lidem musíme přisuzovat velký význam. Musíme myslet na lidi, kteří naše prostředky potřebují. Musíme jim poskytnout ty prostředky, aby se znovu mohli vrátit do té společnosti jako celku. Nad touto problematikou se musíme zamýšlet opravdu velmi vážně. A na závěr chci ještě říci ještě jedno. Tyto peníze by neměly pocházet z programu Progress. Děkuji, pan Trianan Ugoranu a potom řeknu já pár slov. Uh, Děkuji za slovo. Chtěl bych vyjádřit podporu eh, tomuto financování Myslím si, že mikrofinancování samo o sobě je výborný nápad, ale otázka, zda, je, zda to financovat těmi novými penězmi, to je něco úplně jiného. Myslím, že by to ještě více eh, vytvářelo tlaky na již tak napjatý rozpočet. A mnoho eh, plánovaných projektů by tím bylo ohroženo. Myslím, že pokud zde hovoříme o nových financích, tak eh, dovolte mi jeden příklad. Už teď eh, se hovoří o tom, že na ten rozpočet je vyvíjen velký tlak, který se týká třeba eh, odstavení eh, jaderné elektrárny Kozloduje, což bude vyžadovat obrovské peníze a je to tedy na to období 2007-2013. A znamená to, že 75 milionů eur bude eh, vždy, eh, každý rok eh, vyňato z toho rozpočtového rozpětí. A myslím si, že pokud chceme mm, čerpat finance z toho rozpočtového rozpětí, není, není modrý přístup, protože už teď je ten rozpočet dost napjatý. Děkuji. Moi, je suis pas dans, dans le secret. Děkuji. Já eh, zde tedy eh, asi nemohu řešit tady názorové neschody eh, ve frakci, kam nepatřím, tedy ve frakci EPP, ale jenom mohu reflektovat diskuzi v našem výboru, protože v výboru Ekon EPP hm, hlasovalo v duchu eh, naší zpravodajky zde v tomto výboru a v rozpočtovém výboru. Tam je to tak, že údajně EPP eh, hodlá podpořit stejnou strategii. Teď k samotné věci. Je třeba se podívat na celou argumentaci. Za prvé, pokud jde o použití peněz uvolněných z, těch, z té marže, z těch marží. Skutečně ptám se, jsou to, jsou to nové peníze, které tam leží a které eh, eh, by byly určeny potom pro třeba deficity a eh, pro členské státy. Tady nebudu hovořit o nějakých teoretických premisách. To nejsou nové peníze, ty tam jsou na těch, na těch účtech, tam leží v těch maržích. A za prvé, dále, při prvním čtení, když v parlamentu se zabýváme návrhem rozpočtu, tak vlastně náš parlament ve světle krize, kterou zažívá Evropskou, Evropská unie, tak pro účely vyjednávání s radou si stanovil tři priority. Za prvé financování druhé části plánu obnovy ekonomiky, eh, řízení krize s mlékem a potom tento program mikrofinancování. To je program, který byl odhlasován jako jeden z priorit Evropského parlamentu pro účely vyjednávání při eh, rozpočtovém dohodovacím řízení. A já musím říci, že pro mě by bylo paradoxem, kdyby ten výbor, který je gestorským výborem pro tento projekt, pro tento návrh, aby se vyslovil proti z rozpočtových důvodů, eh, které ale eh, nejsou eh, argumenty, mm, které by měl předkládat tento výbor, ale jiné výbory. Já ještě přidám další argument. V takovéto krizové situaci zde máme dva možné postoje. Buď zůstat doma, zavřít dveře a čekat, až to přejde všechno. A potom druhá věc, to je otevřít dveře, podívat se, zda něco nemůžeme udělat pro druhé a snažit se nějaký způsob, jak jít dopředu. A mně se zdá, že typické je, že tento program mikrofinancování právě koresponduje této druhé strategii. My eh, nemáme jiné nástroje abychom mohli jít vpřed. My máme pouze tento program, tento e, projekt, e, to je, e, to ctí Evropskou unii, protože my pomáháme těm sociálně nejslabším. A představte si, poněvadž chceme financovat toto, tak bychom ale neměli tedy vlastně omezovat ten program, tedy program Progres, za který jsme se tak vehementně byli. To by bylo úplně kontraproduktivní. A pokud tento parlament po volbách v tom klimatu, který teď zažíváme, vyšleme tento signál prostřednictvím našeho výboru pro sociální věci a kdybychom přes náš výbor vyslali signál, že eh, eh, chceme nahlodat aplikaci tohoto nástroje, který má řešit krizi, no já myslím, že to by bylo velice milné, to by byla špatná cesta, i když eh, každý si to srovná se svým svědomím sám a určitě ráno mm, je moudřejší než večer. Já mám ještě další na seznamu paní Moren. Paní Moren, jenom dovolte, abych zareagovala na vaši prezentaci, eh, tu vaši syntézu stavu. Co jsem řekla za EPP? To je to, co eh, v podstatě, já jsem, eh, to, co jsem řekla, tak to absolutně nechce nějak eh, se postavit proti tomu strategickému politickému cíli, to znamená mikroúvěry. My jsme to odhlasovali, my to podporujeme. Stejně tak eh, jsme zcela pro a budeme bojovat a bojujeme již dlouhá léta v tomto výboru za aktivní začlenování, za sociální integraci prostřednictvím profesionální integrace a mikroúvěr. To je jeden z těchto nástrojů, který to podporuje. My jsme to vždycky obhajovali. Ale to, co bylo řečeno, to se týká prostředků a ne cíle účelu. Vaše syntéza se týkala cíle. A zde bych tomu řekla, že můj příspěvek se týkal té cesty ke splnění cíly, cíle. Je normální, že často máme stejné cíle, ale možná tu cestu vidíme jinak. A tak tomu i bylo, paní předsedkyně, takže nám důvěřujte, že nám jde o stejný cíl. Paní zpravodajka, aby zahrnula, schrnula diskuzi. Thank you very much for the... Děkuji za všechny komentáře a za také živou diskusi která se týká mikrofinancování. Dnes eh, dopoledne jsme měli eh, schůzku na výboru pro eh, hospodářskou krizi a zaznělo tam také to, že potřebujeme více podporovat podnikání v Evropě a také to ho, máme ho podporovat také třeba prostřednictvím mentoringu a také máme podporovat všechny, kteří nemají kteří nemají přístup eh, k úvěrům. Měli bychom jim také podporovat v tom, aby eh, vymýšleli různé nové druhy podnikání, které by mohly být života schopné. Co se týče toho mentoringu, tak eh, o tom hovořím z toho důvodu, protože to je taky způsob, kam investovat peníze. Myslím si, že je důležité, aby se s prováděním tohoto programu neotálelo, aby tam nebylo žádné spoždění a myslím si, že ten třístranný rozhovor by mohl začít eh, už 16. listopadu. V minulých diskusích s radou a s komisí také zaznělo, že panuje otevřenost vůči různým argumentům a také k tomu, aby tedy ty rozpočtové marže byly možná využit i pro financování těch nástrojů mikrofinancování. E, tak e, je zde otázka, e, jak, že tady bychom mohli financovat ty úvěry a možná využít alespoň část těch peněz, tedy vzít z toho programu pokrok, ale o tom, eh, o tom ještě budeme jednat. Ten eh, trialog ještě bude pokračovat. Já se setkám, eh, nebo jsem ráda, že zde také zástupce komise. Také jsme, můj kolega také hovořil o tom, že ty peníze jsou návratné, že se opět vrátí do rozpočtu EU později. Musíme najít ještě více zdrojů, pro ten balíček, protože se jedná o 2,5 miliard a e, je to tedy na ty další roky. Myslíme si, že se, e, že se sice jedná o určité zatížení, ale doufáme, že to najdeme v té rozpočtové marži. Doufáme, že trialog zahájíme co nejdříve a e, dokáže se nám ten, dokážeme ten projekt zavést do praxe co nejdříve. Ještě mám jednu informaci. Eh, také jsem říkala, že se ještě jednou setkám se, stínovou, se stínovým zpravodajem. Myslím si, že bychom také měli eh, hovořit i, nebo že bychom eh, v té souvislosti měli hovořit i o tom samotném programu Progress. Mimochodem je to další bod zase rád Děkuji. Pan Junger. Děkuji, pane předsedo, paní předsedkyně. Chtěla, chtěla bych pouze říci, že EPP stojí stoprocentně za myšlenkou eh, facility mikro, mm, mikrouvěrů, ale zároveň chceme najít eh, určitý, eh, určitou proveditelnou cestu. Není otázkou, zda vůbec ten nástroj má vzniknout, ale jakým způsobem, ho, jakým způsobem má fungovat. A to bych chtěl zúraznit, aby nedošlo k nějakému nedorozumění. Merci. Děkuji. Nevidím další žádosti o slovo, takže uzavřeme tento bod na programu a připomínám jen, že abych eh, potěšila především pana Kazu, tak jak bylo eh, eh, dohodnuto, tak budeme hlasovat zítra v 9 hodin, to bude poslední bod při zítřejším hlasování a poté bychom se měli věnovat eh, na plénu tomuto návrhu a to v prosinci. Tím jsme skončili s tímto bodem programu a přejdeme k bodu 8, což je návrh paní Marian Arkin, Evropský rok dobrovolnictví, což je rok, který nastane v roce 2011. Nejprve bych ale chtěla poděkovat zpravodajce, že akceptovala, že bude pracovat za velice těžkých podmínek, poněvadž vzhledem k harmonogramu toho gestorského výboru, který nám nebyl zcela nakloněn, tak na začátku funkčního období vůbec nebylo jasné, jak to bude s tímto harmonogramem, pak se všechno strašně zrychlilo a za, téměř drasticky zrychlilo, takže děkuji. Děkuji za ducha spolupráce a vstřícnosti, což znamená, že můžeme o tom diskutovat my dnes v našem výboru EMPL. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Hovoříte o harmonogramu a chtěla bych pouze říct pro ostatní poslance, že je třeba, aby věděli, že nyní probíhá proces konzultací a my jsme se rozhodli, aby, nebo chtěli jsme celý proces urychlit a dohodli jsme se se spravodajem, že švédské, švédské předsednictví zaručí, že konzultace proběhnou a že vezmou v úvahu všechna, všechny názory parlamentu. Protože e, přijetí Lisabonské smlouvy no, ovlivní tento proces, protože po, eh, po té, co Lisabonská smlouva vstoupí v platnost, tak eh, to mm, tak bude mít parlament eh, tedy buď, buď řekne k tomu ano nebo ne. My jsme se rozhodli, že ten proces se zrychlí. Na, nejprve to bylo na programu na plenární zasedání v prosinci. Já se pokusím to trošku urychlit, aby to bylo už v listopadu, protože tím pádem by ten právní základ byl jiný, než když bude v platnosti Lisabonská smlouva. Už jsem uh, hovořila o tom, že uh, stínový zpravodaj připravuje také schůzku se švédským předsednictvím, vyměnili jsme si e-maily a čekáme na odpověď. Rozhodli jsme se, že to nebudeme nějakým způsobem se snažit uspěchat, dokud nebudeme znát názor tohoto výboru, ale Myslím si, že by to stálo za úvahu, že by to bylo užitečné. Mám dva obecné komentáře. Co se týče pozměňovacích návrhů pana Oskuriuse, tak si myslím, že je důležité, eh, že jedná se tedy pozměňovací návrh 4 a 11. On mění větu, eh, ten výraz profesionální eh, schopnosti mění na sociální. A v tom dalším mění výraz ekonomická koheze, ekonomická soudržnost a sociální soudržnost. Myslím si však ale, že tím tou změnou se trošku posouvá celý význam, protože samozřejmě, že je důležité zahrnovat jak profesionální eh, znalosti, tak sociální eh, znalosti, ale to je takový tedy spíše obecný komentář. Za druhé, chtěla jsem, říkat, chtěla jsem říct, že jsme měli schůzku se stínovými zpravodaji dnes dopoledne. Byla to velice plodná schůzka, na které jsme dosáhli schody ohledně téměř všech eh, pozměňovacích návrhů a já doufám, že ten zbytek se nám podaří řadě, do, se nám podaří doladit dnes večer a že tam už nezůstane nic, co by nebylo vyřešeno. Ještě mm, mi dovolte jeden nebo dva komentáře na pozměňovací návrhy, které jsem podala já sama. Za prvé, můj první pozměňovací návrh byl podán k tomu, aby posílil právní základ, nebo aby zdůraznil právní základ. A další pozměňovací návrh e, hovoří o tom, že by se tam mělo e, zapojit e, myšlenka participativní demokracie, což je velice důležité. A také si myslím, že bychom měli hovořit o mezigeneračním dobrovolnictví a měli bychom také e, tam začlenit to, že dobrovolnictví přispívá k, e, k mezikulturnímu dialogu, e, také k mezináboženskému dialogu a také, že je proti rasismu a tak dále. Myslím si, že během tohoto roku můžeme využít různé synergie, protože Existuje již nyní mnoho evropských programů a co se týká roku 2011, tak se mají také eh, konat letní olympijské hry v Atenách, kde se bude právě účastnit velký počet dobrovolníků. Myslím si tedy, že můžeme využít různé mm, synergie a e, zlepšit viditelnost dobrovolníků, aby také eh, evropští občané si více cenili hodnot a přínosu dobrovolnictví. Chtěla bych také zdůraznit ekonomický, přízno, ekonomický přínos a ekonomickou hodnotu dobrovolnictví. Zatím zde máme 31 zemí na celém světě a asi 6 členských států EU využívá určitou mm, příručku um, ehm, EU, um, ehm, pardon, příručku OSN, a e, která se snaží e, měřit a která hovoří o tom, že dobrovolnictví přispívá ekonomicky asi o 5 až 8 e, Čili je vidět, že, i ten, že dobrovolnictví má i ekonomický dopad a že je velice důležitý a že je nutné na to upozornit. Mm, také Mezinárodní organizace práce mm, v čele s Janem Hopkinsem e, připravili zvláštní, eh, zvláštní eh, indikátory, jak lze měřit eh, přínos dobrovolnictví, který by se měl používat v budoucnu. Já na tom také jsem spolupracovala. Myslím si, že jsme učinili velký pokrok, protože myslím si, že pokud něco nemůžete měřit, pokud, pokud nemáte čísla, tak nemá cenu ani o tom mluvit. Čili je to důležitý aspekt, ten ekonomický přínos je také důležitý aspekt. Nakonec jsem požádala, tak chci říci, že jsem eh, požádala, aby rozpočet byl navýšen ze 6 na 12 milionů. Pokud se podíváme na ty ostatní evropské roky eh, různých, různých témat, tak si povšimněte, že vždy, téměř vždy to bylo vyšší, ten rozpočet než 6 milionů. A ještě poslední pozměňovací návrh. Eh, hovoří se o tom, že ty granty by měly pokrývat asi 80%. Já si myslím, že by, to, že by stačilo 65%. Myslím, že e, určitě budou ještě panovat určité obavy, které se týkají spolufinancování, protože pro některé země to spolufinancování by mohlo být obtížné, takže o tom ještě budeme hovořit. A nyní se těším e, na vaše komentáře. Euh, la rapportrice, Madame Jutta Steinruck. Paní Jutta Steinruck. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já bych ráda poděkovala paní Hagenové za, dobro, Hagenové za dobrou a vyváženou zprávu a také za spolupráci, která byla velmi konstruktivní. Eh, setkání, které proběhlo v tomto ohledu, bylo moje první a bylo velmi konstruktivní a mělo dobré výsledky. Mám jen dvě poznámky. Můj pozměňovací návrh společně se zelenými pokrývá pojištění v případě nehodovosti požadujeme, aby tam bylo pojištění, poškození vlastní osoby nebo třetí osoby. Druhý pozměňovací návrh se týká eh, nároku na penzijní důchody. Eh, podle zkušenosti z Německa víme, že u dobrovolnické činnosti, například u těch, kteří se účastní dobrovolného sociálního roku, že tyto osoby mohou žádat o eh, starobní důchod nebo o důchody, takže bychom chtěli, aby se to přeneslo do ostatních členských států jako příklad dobré praxe. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji. Dám slovo paní Karin Madeli a potom panu Sokorovi. Paní Karin Madeli. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Jakožto eh, zpravodajka stanoviska v výboru pro regionální rozvoj. My jsme hlasovali, odhlasovali tuto zprávu dnes dopoledne. A musím poděkovat paní Harkin za vykonanou práci a za eh, její spolupráci především eh, eh, i z toho důvodu, že dobrovolnictví to bylo téma, kterým se nikdo moc nechtěl zabývat. Říkalo se, musíme počkat na Lisabon, potom je třeba, aby švédské předsednictví trochu na to zatlačilo, protože toto chtělo dát eh, do eh, svých výsledků. A já si myslím, že to, co prezentovala paní Harkin, tak to hodně obohacuje celý text, pokud jde o zvýšení rozpočtu, ochrana dobrovolníků a uznání dobrovolnické práce jako takové. Musím však upřesnit, že také i eh, jsme předložili pozměňovací návrhy. Nejprve návrh, který eh, jasně eh, stanoví kritéria ILO a OSN, které definují dobrovolnictví ve srovnání s benevolnictvím. To znamená, je třeba apelovat na každý členský stát, aby každý členský stát vytvořil statut dobrovolníka, ale mm, e, ve světle tedy svého pracovního práva, aby to bylo zakotveno v pracovním právu. A druhá věc je, není možné aby eh, eh, eh, dobrovolník nahrazoval placeného zaměstnance. To znamená, veřejnoprávní organi- organizace nemohou zneužívat nebo využívat dobrovolníka, který je bude stát méně peněz a který by ale plnil funkce, které jinak spadají do povinností daného veřejného orgánu. A jak řekla paní Harkin, tak rok dobrovolnictví to je rok solidarity. Je to rok spolupráce, tedy boje proti všem typům diskriminace. A e, takže jde o to, aby všichni e, ti, kteří mají e, pobyt v členských státech, měli přístup k tomuto. A Eh, to se nám všechno podaří, pokud budeme garantovat dobrovolníkovi efektivní ochranu, pokud jde o sociálně zdravotní zabezpečení. Vysvětlím, dnes celá řada dobrovolníků pracuje v terénu, někdy tedy skutečně třeba na stavbách, kde je asbest a nejsou chráněni, nebo to jsou dobrovolní hasiči. Je třeba jim garantovat určitou ochranu, tedy jejich zdraví a jejich bezpečnosti, bezpečnost práce, o to jde. Dále rok dobrovolnictví jak to i připomíná jedna z koncepcí Evropské unie, to je i e, otázka boje za mír, prosazování míru. Tento rok musí jasně deklarovat, ano, dobrovolníci pomáhají při prosazování míru, protože jde o e, spolupráci mezi severem, jihem, mezi státy a především jde o sociální e, ekonomiku a solidární ekonomiku, která se tímto podporuje. Děkuji, pan Čavasudor. Köszönöm szépen, elnök asszony, a én vagyok a jelentéstevő, és mindenben meg... Eh, děkuji paní předsedkyně, já jsem zpravodajem za EPP a my jsme se dohodli na všech eh, prvcích. My jsme předložili několik návrhů, eh, které se týkají nových formulací, některých pasáží v textu a hm, Eh, šlo nám o to, abychom eh, jasně vymezili eh, dobrovolnictví a vymezili to vůči tedy placené práci, zaměstnaneckému poměru a také i hm, s ohledem na mladé demokracie v Evropské unii, kde často je to problematické toto financovat. Takže my jsme Eh, eh, tedy eh, podpořili tedy tu obálku 12 milionů euro v těchto nových státech občanská společnost a dobrovolnictví, to zatím je tak na okraji. A takže proto jsme hm, předložili tyto návrhy a chceme, aby to nebyl pouze rok 2011, ale i další let, aby bylo dobrovolnictví podporováno. Děkuji, paní předsedkyně. Ptám se, zda ještě někdo si žádá slovo. Vypadá to, že ne. Nemáme zde ani zástupce komise. Paní zpravodajko, dávám slovo ještě jednou, abyste uzavřela tuto rozpravu. You, well... Děkuji, paní předsedkyně. Jak většina řečníků eh, již řekla, tak jsme zhruba, tak eh, prakticky se Ehm, shodujeme, jsou to určité otázky, které se týkají zejména pojištění. A jsem ráda, že jste tyto otázky zazněly. Také se zde objevila otázka eh, důchodů nebo nároků na důchod, eh, na důchodové dávky. A je zde ještě také otázka eh, rozdílu mezi dobrovolnickou prácí a myslím si, že je nutné najít určitý rámec, který eh, by byl, eh, který by byl mm, použitelný. Také souhlasím s tím, že určitě to dobrovolnictví nemá, eh, nemá nahrazovat běžnou placenou práci. A měli bychom to ještě zdůraznit, že tedy dobrovolnictví nesmí nahrazovat placené zaměstnance. A také vezmu v úvahu to, co zde zaznělo o nových, o zemích s mladou demokracií. Děkuji. Děkuji, paní zpravodajko. A máte ještě čas do konce dnešního dne abyste mohla zpracovat poslední kompromisy. Paní Karen Madioli řekla, jak eh, ten harmonogram je problematický, jak jsem již řekla úvodem. Ano, eh, ono je to těžké, protože nejprve tam bylo určité váhání, pokud jde o strategii eh, v výboru pro kulturu. A takže děkuji ještě jednou zpravodajce a všem stínovým zpravodajům, kteří akceptovali, že budou pracovat v angličtině a to velkým tempem, tak aby mohli dospět k tomuto výsledku, který, jak jsem si jistá, bude užitečný pro to, aby eh, eh, se eh, výbor pro kulturu, tedy gestorský výbor, mohl tímto zabývat. A budeme hlasovat zítra o všech pozměňovacích návrzích. Paní Harkin a výborem pro kulturu. A ten, pardon, výbor pro kulturu bude hlasovat ne, 23. listopadu, poté co 19, eh, 10. Eh, se bude zabývat eh, tímto návrhem s tím, že Eh, lhuta pro pozměňovací návrhu je 12. listopad, tedy v gestorském výboru, výboru pro kulturu, takže to je harmonogram, který platí teď v tomto okamžiku, ale někdy věci se mění nezávisle na naší vůli. Eh, tím jsme skončili s tímto bodem programu a nyní budu muset přerušit jednání, poněvadž pan komisař Joaquin Almunia přijde až v 17 hodin. Ono je to vždycky velice nebezpečné přerušovat jednání, protože se začnou vytrácet postupně účastníci, ale apeluji na vás na všechny, abyste se vrátili do sálu v 17 hodin, abychom mohli si vyměňovat názory s panem komisařem. Takže za chvíli a děkuji ještě tlumočníkům za to, že také přijdou a že tedy eh, respektují tento harmonogram.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

Milí kolegové, prosím, budeme pokračovat s programem a zároveň bych se chtěla omluvit za přerušení, které jsme museli takto uspořádat, jak jste ale pochopili. Dnes odpoledne zasedalo kolegium komisařů výjimečně a mm, vzhledem k, te, k danému kontextu pan komisař Almunia musel se zúčastnit zasedání kolegia a bez prodlení mu dám slovo. Je to docela originální, že on přišel na náš výbor, výbor pro zaměstnanost. Eh, eh, a samozřejmě my se již dobře známe ale to, že tady to je kvůli stávající situaci, to znamená k té sociální dimenzi krize a dopadu na eh, so- systémy sociálního zabezpečení, jaký to má dopad, tedy tato krize. A eh, byly zde dva konkrétní důvody pro toto pozvání. 14.10. komise přijala, a to eh, na základě návrhu pana komisaře, přijala sdělení o životaschopnosti veřejných financí, samozřejmě s tou dimenzí dopadu na sociální systémy a dnes poslední ekonomické odhady byly zveřejněny právě, tedy podzimní odhady byly zveřejněny a samozřejmě i tam je ta dimenze zaměstnanosti, což nás zajímá. Děkuji, pane komisaři, ještě jednou, že jste přišel a máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud dovolíte, budu hovořit eh, v mateřštině. A prvé bych chtěl říci, že jsem velice rád, že mohu dnes hovořit před vaším výborem, výborem pro zaměstnanost Evropského parlamentu. Již eh, během minulého funkčního období při jedné příležitosti jsem vedl dialog s některými z vás. Eh, bylo to na jednom společném zasedání s eh, výborem Ekon, tehdy předsedala paní Pervanš Beres tomuto výboru a tato příležitost Eh, vlastně se opakuje, na vaši žádost jsem přišel dnes, abych hovořil o hospodářské situaci, tak jak eh, jsme ji odhadli, eh, jak to vyplynulo z podzimních ekonomických odhadů, které jsem prezentoval včera kolegiu komisařů a také bych chtěl i se vyjádřit ke zprávě o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí. To je to, co jsem předložil a co odsouhlasilo kolegium v polovině října. Takže zaprvé ty podzimní odhady. Eh, včera hm, jsem nazval prezentaci recese skončila. Eh, to znamená, opouštíme recesi a druhá část roku 2009 již zaznamenává pozitivní tendenci podle všech ukazatelů, tedy ukazatelů o eh, hospodářské činnosti i ukazatelů důvěry občanů a eh, i toto se začalo vnímat již ve druhém eh, pololetí tohoto roku, ale bylo to potvrzeno ve třetím, ve třetím čtvrtletí tohoto roku a doufejme, že to i bude pokračovat ve čtvrtém čtvrtletí toho roku a v průběhu roku 2010 rovněž. Ale tento pozitivní aspekt našich odhadů eh, nutně musí mm, být eh, okomentován. Eh, to znamená, jsou zde i určité nepříliš pozitivní prvky a potom prvky, které nás zneklidňují, to znamená střednědobé dopady krize. Takže to, co není tak úplně pozitivní bez pochyby, za prvé, to je úroveň nezaměstnanosti, míra nezaměstnanosti, která se zvyšuje nezaměstnanost podle našich odhadů se bude i zvyšovat v roce 2010 ve většině našich zemí podle agregovaných údajů za Evropskou unii a nezaměstnanost eh, bude velice vysoká. V některých zemích eh, eh, se bude ještě i zvyšovat v roce 2011. Od samého začátku naší analýzy a krize a i Eh, předtím, eh, když jsme předkládali ekonomické odhady, tak vždycky jsme říkali, že negativní reakce, hm, to znamená eh, z pohledu nezaměstnanosti a tedy negativní dopady této krize, hm, přijdou tedy se s určitým skluzem, časovým skluzem o několik čtvrtletí a bohužel to tak je. Došlo tedy k poklesu pracovních příležitostí. Eh, podle agregovaných čísel více než o 2% poklesla zaměstnanost. Tento negativní vývoj nezaměstnanosti takto bude pokračovat ještě v příštím roce, i když eh, růst, ekonomický růst již vypadá pozitivně, ale až v roce 2011 eh, v eurozóně podle našich odhadů by se měla zachovat míra zaměstnanosti a Mm, i očekáváme rychlý nárůst eh, eh, pardon, lehký nárůst, ale to pořád nebude kompenzovat tu míru nezaměstnanosti eh, způsobenou krizí. A tudíž sociální dopady krize, které se budou ještě protahovat. A podle naší analýzy to povede k tomuto závěru, že je třeba eh, pokračovat v našich eh, stimulačních makroekonomických fiskálních politikách, tedy politikách, aktivních politikách zaměstnanosti ještě v roce 2010 a až v roce 2011, pokud ten scénář růstu bude pokračovat, a určitě hm, to budeme zjišťovat eh, v příštích čtvrtletích, tak pouze počínaje rokem 2011 eh, podle agregovaných čísel rozhodneme, že postupně budeme stahovat eh, ten stimulační plán, i když samozřejmě budeme zachovávat naše aktivní politiky zaměstnanosti, tak abychom ještě více stimulovali ty pozitivní dopady oživení na zaměstnanost. Další negativní prvek této krize podle těchto odhadů, eh, takže i přesto, že začal ekonomický růst, je eh, zadluženost veřejných financí, jak i domácnosti, tak i podniky, tedy ne, nefinanční podniky, eh, tak nyní musí upravovat své bilance a e, e, musí tedy snižovat zadluženost svých bilancí. Ale e, protiváha toho je, že se rychle zadlužuje stát, zadlužují se státy. A i přes to oživení, které začalo a které bude pokračovat v roce 2010 a posílí se ještě v roce 2011, a, ale to podle našich odhadů bude, eh, eh, pořád ještě nebude kompenzovat tu zadluženost. Proto budeme muset přistoupit k fiskální konsolidaci v příštích letech, tedy po ukončení krize, což znamená, že členské státy budou mít menší manévrovací prostor eh, proto, aby mohli financovat veřejné politiky, které jinak přispívají k posilování růstu či k posilování systému sociální ochrany. Tudíž manevrovací prostor veřejných financí eh, po této krizi, eh, tedy po několika letech, eh, tak to bude pod velkým tlakem v důsledku rychlého zvýšení veřejného dluhu, ke kterému došlo kvůli nedostatečnému růstu a protože státy neměly dostatečné příjmy do rozpočtu. A takže toto obecně je mm, výsledek naší analýzy ekonomických odhadů ještě poslední připom- komentář, který se také týká eh, rodin, eh, tedy eh, situace, ekonomické situace domácností, ani v roce 2009, ani v roce 2010, ani v roce 2011. To vypadá tak, že zde bude inflační riziko a i zmizelo riziko deflace. Takže z tohoto pohledu, z pohledu inflačního, to panorama je docela klidné, tedy vypadá to dobře, to znamená, a to jsou jiné věci ještě, jiná věc, že, eh, že tedy kupní síla eh, domácností profituje vlastně z toho, že prakticky neexistuje inflace, respektive je příliš nízká a tudíž je pod kontrolou. Já neříkám, že by zde nebylo riziko. Riziko je, eh, protože teď, jak dochází k růstu, tak je zde to riziko inflace, ale podle naší analýzy tato Eh, toto eh, riziko, tedy, eh, že by docházelo k deflacím, tak to je riziko, které jak si je kompenzováno tou, tím postupným oživováním, kdy ty hm, ta rizika hm, Eh, deflace pominula. A nyní eh, veřejné finance a udržitelnost jejich. Před třema lety jsme předložili první zprávu. A dnes, tři, tři léta na to, tři roky na to, eh, tak jak to bylo v roce 2006, tak i teď odbory komise ve spolupráci s 27 členskými státy připravili zprávu o udržitelnosti, dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí a komise eh, také k tomu vydala sdělení, které jsme odsouhlasili 14.10. Logicky je to zpráva o dlouhodobých odhadech, to je zpráva, Eh, která, se, eh, která vychází z hypotézy konstantní politiky a z toho, že budou platit všechny tyto tendence. Eh, samozřejmě musí to být tendence ne jednoleté, dvouleté, ale desetileté, dvacetileté a ty tendence jsou Eh, takové, které se musí průběžně korigovat a bez pochyby se budou korigovat eh, na základě eh, různých rozhodnutí v oblasti ekonomiky, v oblasti sociální politiky a nebo prostřednictvím různých změn, které budeme muset přijímat. Ale je to užitečné, abychom mohli dělat projekce do budoucna abychom mohli i odpovědět na otázku, co se stane, pokud nebudeme dělat nic, pokud jde o udržitelnost veřejných financí na základě demografických odhadů, na základě informací, které máme o veřejných eh, financích, eh, o, na základě informací, které máme o úrovních zaměstnanosti, o růstu a tak dále a tak dále, tak na základě, na základě těchto informací jsme připravili zprávu, eh, která Eh, na, ve svém závěru předkládá určité odhady, určité projekce, eh, které byste měli si prostudovat, eh, včetně toho, že mm, samozřejmě mm, je třeba je analyzovat s určitou rezervovaností, ale komise je mm, zneklidněna tímto stavem těchto tendencí. Logicky První, co jsme udělali, že jsme si porovnali ty závěry zprávy z roku 2009 s rokem, se zprávou z roku 2006. Co se změnilo za tři roky? Za tři roky se změnilo to, že vznikla v roce 2007 krize, která se ještě zrychlila v roce 2008 a situace veřejných financí a úroveň zaměstnanosti je odlišná bohužel horší eh, dnes, než jak tomu bylo v roce 2006. Pokud se podíváme na to, co se změnilo v těch demografických projekcích, odhadech, v některých zemích ty demografické odhady se zlepšují eh, z dlouhodobého pohledu a eh, zde jsou jasné faktory zlepšení v některých zemích, což bylo způsobeno často přistěhovalectvím to znamená migrační toky v některých zemích za ty tři roky způsobily změny v demografických odhadech, které zlepšují demografickou udržitelnost vývoje populace. V jiných zemích eh, tyto migrační toky nejsou tak významné nebo nebyly významné a z tohoto pohledu tedy eh, nedochází k žádným změnám. Druhý, druhá eh, proměna druhá změna. Mm, to znamená tři roky. Když se na to podíváme z pohledu e, třech let, tak e, důsled, vidíme zde jasné důsledky e, stárnutí populace. E, I to má velký dopad na udržitelnost veřejných financí. A to znamená velký tlak. Proč? Poněvadž samozřejmě podmínky to znamená stárnutí populace, to bude mít velký tlak na veřejné eh, finance a to je teď horší samozřejmě vzhledem ke stárnutí, než tomu bylo před třemi lety. A za druhé, také se změnily i odhady v některých zemích eh, v důsledku rozhodnutí a v, roz, v důsledku reform, eh, které byly přijaty s cílem zlepšit udržitelnost financí. Angro takže ta krize a její důsledky a nové demografické odhady, opatření přijatá ve smyslu reform pro zlepšení udržitelnosti eh, ve, eh, i, v, eh, i ve světle imigrace a všeho toho vidíme, že je zde pět zemí, pět členských států, které podle analýzy eh, z této zprávy eh, vykazují dobrou situaci, pokud jde o dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. My je kvalifikujeme jako země se nízkým rizikem z pohledu tedy udržitelnosti veřejných financí. To jsou eh, tedy tři skandinávské země, Švédsko, Finsko, Dánsko a plus dva nové členské státy, Bulharsko a Estonsko. Je pravda, že Není stejné zde mít eh, udržitelnost s nízkým rizikem eh, z dlouhodobého pohledu, udržitelnosti veřejných financí ve státě, kde je tedy ten mm, sociální stát eh, dobře etablován. Mm, to jsou ty skandinávské země, kde ten sociální model je daleko více tedy etablován než v Estonsku, třeba v Bulharsku. Tam je to úplně jiné, tedy bez pochyby v průběhu let asi poněvadž eh, ten sociální model se bude více etablovat, a rozšiřovat i v Bulharsku a v Estonsku, tak ta situace se tam možná změní. Ale Logicky ta situace musí vycházet eh, z, eh, eh, z premisy, že budeme pracovat s tím, co známe teď. Takže to jsou ty země s nízkým rizikem. Potom máme zde devět členských států, kde to riziko je průměrné. Belgie, Německo, Francie, Itálie, Maďarsko, Lucembursko, Rakousko, Polsko a Portugalsko. A zde tedy vlastně asi polovina eh, eurozóny eh, plus dva nové členské státy, tedy mm, Maďarsko a Polsko. A v některých případech eh, ta průměrná rizika, tak jak jsme to zanalizovali, tak ta mají co dočinění s rozpočtovými deficity a zadlužeností státu a v jiných případech to je spíše v důsledku stárnutí mm, Eh, stárnutí, které má dopad na veřejné finance. Ale když se podíváme na ukazatele udržitelnosti, které eh, se používají ve zprávě, tak eh, tyto státy jsou státy s takzvaně průměrným rizikem. A potom máme zde tři členské státy, ty jsou v situaci, která mm, je podle nás velice riziková. Nebudu je citovat, protože mm, to jsou všechny ty, které jsem necitoval do posud. Je zde šest z těchto třinácti, pardon, je to třináct zemí, a šest z nich eh, eh, dokonce eh, nás alarmuje. Ty jsou v nejhorší situaci. Z těch šest zemí je Irsko, Řecko, Španělsko, je to pět zemí. Irsko, Řecko, Španělsko, Slovinsko a Spojené království. To je pět zemí, kde skutečně ten ukazatel je velice varující, kde ty, eh, ten stav, dlouhodobý stav veřejných financí je velice špatný, eh, tedy tam skutečně ten ukazatel je alarmující. A co se stalo za ty tři roky? Jak se vyvinuly tyto země eh, v této relativní klasifikaci, pokud jde o riziko udržitelnosti? Zde máme 10 členských států, Eh, kde ta relativní pozice se zhoršila za poslední tři roky. A zde hm, na druhé straně máme dva členské státy, které díky reformám, eh, které zavedly v letech 2006-2009, kde se pozice zlepšila i přes eh, tu krizi nebo přes dopady krize, a to je Maďarsko a Portugalsko. To jsou dvě země, kde se zlepšila jejich pozice i přes krizi. A opakuji, že tato analýza eh, vychází z konstantních politik eh, a eh, takže mm, to znamená, ten ukazatel eh, mm, tedy je ukazatel eh, rizika. To znamená, že nemusí to nastat, pokud budou přijaté, eh, přijata patřičná rozhodnutí, protože i za ty tři roky jsme viděli, že jsou země, které okamžitě byly schopny zlepšit své ukazatele udržitelnosti veřejných financí. Potom strategie je třeba adaptovat v každé zemi. E, ty priority nelze tedy definovat e, obecně. Ale zde již má, má e, vlastně od publikace první zprávy v roce 2006, tak došlo k tomu, že Evropská rada načetla strategii, která by mohla být užitečná a musí být nebo byla užitečná pro všechny země bez ohledu na situaci dané země. Je to strategie, která má tři kategorie odpovědí. Ta první odpověď je, že je třeba respektovat doporučení a strategie směrem ke konsolidaci strukturální nerovnováhy ve veřejných financích s dlouhodobým pohledem a zlepšit eh, dlouhodobou udržitelnost těchto financí díky tomu. A za druhé, také to je také evidentní, eh, eh, čím více se zvýší úroveň zaměstnanosti, čím větší bude míra účasti na trhu práce, čím menší Eh, bude rozdíl eh, participace mužů a žen na trhu práce, čím bude menší diskriminace vůči mladým, kteří také musí mít možnost vstoupit na trh práce, čím větší bude participace eh, i těch starších, starších než 55 let, tak to všechno zlepší stav zaměstnanosti a tím automaticky se zlepší udržitelnost, dlouhodobá udržitelnost veřejných financí. A za třetí, třetí kategorie reakcí nebo odpovědí na toto jsou reformy. Reformy zaměřené na zlepšení udržitelnosti systému sociální ochrany mm, v širokém slova smyslu, tedy nejenom důchodové zabezpečení se tím míní, ale vůbec veškeré sociální výdaje spojené se stárnutím Eh, protože samozřejmě to se mění podle toho, jak jsou ty demografické tlaky na eh, důchodové systémy a eh, na sociální služby či sanitární zdravotnické služby. Takže to jsou tři kategorie, tedy politika vyvážených veřejných financí, politika zvýšení zaměstnanosti, politiky pro zlepšení udržitelnosti sociálních systémů. To je vlastně komplex odpovědí, které by nám měly umožnit a vlastně některých zemích již to tak bylo. Tím se díky těmto třem kategoriím reakcí se zlepšila udržitelnost veřejných financí a to je hlavní závěr této zprávy vlastně. Je to zpráva, která počínaje dneškem Eh, má i zlepšit kvalitu našich doporučení, která předložíme různým členským státům, a to jak s ohledem na eh, realizaci paktu stability a růstu, i s ohledem na realizaci strukturálních eh, forem, takzvaná Lisabonská strategie, jak se to nazývalo a mm, velice brzy tato Lisabonská strategie, jak víte, bude přejmenována. Děkuji. Paní předsedkyně, děkuji pane komisaři za velice konkrétní vysvětlení a Eh, vlastně byste to prezentoval jako výzvu pro eh, politické eh, představitele bez ohledu na frakci, ke které patříme. Já zde mám dlouhý seznam řečníků, který se prodlužuje postupně teď. Tak jak se tady dívám po sále, tak se prodlužuje a já bych tedy apelovala na každého z vás, abychom byli struční a navrhuji omezit řečnickou dobu na tři minuty v naději, že nám to umožní dát slovo každému z vás. A e, já to vezmu v pořadí tak, jak jste e, se hlásili, bez jakékoliv hierarchie. Paní Lin, e, ta nám dá hezký příklad a potom paní Jarik, paní Elin. Uh, no, děkuji. Hovořil jste o tom, že ukazatele ukazují, že se zvyšuje uh, důvěryhodnost spotřebitelů a také HDP ukazuje pozitivní trend, ale jak chcete zajistit, že vytváření pracovních míst uh, bude také zajištěno, že jste hovořil o tom, že dochází k poklesu zaměstnanosti. A také je nutné, aby samotné členské státy eh, pamatovaly na svou odpovědnost, že oni mají chránit eh, zranitelné občany během krize. Také mohl byste po- eh, pohovořit o tom, co komise dělá tak, aby podpořila vydávání úvěrů malým a středním podnikům, protože podle průzkumu, který pro, udělalo generální ředitelství pro hospodářskou soutěž, řeklo, že, as, že pro banky nejsou malé a střední podniky prioritou číslo jedna. Děkuji. Děkuji Patrik Lejarik a potom Karim Adeli Patrik. Děkuji paní předsedkyně, pane komisaři. Vy jste řekl, a to velice správně, že nezaměstnanost, eh, abyste eh, tomu nedodal chudoba, ta také se zvýšila. Takže kromě toho i eh, zisky podniků a finančních spekulantů rostou. A e, co hodláte udělat jako komise, abyste jinak rozdělovali bohatství? A pokud jde o veřejné finance ještě, ano, zadluženost roste a veřejné finance v řadě zemích e, jsou v červených číslech, e, protože se poskytla hotovost, ty finanční injekce podnikům, ale především se snižují daně pro ty nejbohatší. A vy nám teď tady říkáte, že proto, aby se ta čísla dostala zase na druhou stranu, tak je třeba snížit sociální ochranu a sociální výdaje ano, to jste řekl. Řekl jste, že je třeba zrevidovat systémy sociální ochrany a eh, i eh, délku tedy eh, pracovní doby a odchodu do důchodu. Dále euro a dolar, to je, je tedy směný kurz, který je škodlivý pro e-, evropskou ekonomiku. Co s tím uděláte, aby se to zlepšilo? A já vím, že eh, to není ve statutu hm, předvídáno, ale dáme centrální eh, eh, bance takový mandát, aby spíše upřednostňovala zaměstnanost a ne spekulanty. Děkuji a poslední řečník paní Karima Deli pro, tuto, pro toto kolečko. Pane komisaři, já jsem velice pečlivě si přečetla vaše sdělení a, eh, mám, eh, a zde je několik bodů, které se mi jeví jako velice zajímavé. Za prvé, eh, ozdravení rozpočtu musí jít prostřednictvím nových příjmů do rozpočtu, tedy přes příjmovou stránku. Ale teď došlo k té ekonomické finanční krizi, tak je to těžké. A vy zdůrazňujete i to, že je třeba i e, pomáhat těm nejchudším, sociálně slabým s cílem sociální soudržnosti, abychom i stimulovali poptávku. Jakožto ekoložka já sdílím vaši obavu, je třeba zajistit udržitelnost veřejných financí v členských státech EU, protože víme velice dobře, že deficity dnes budou platit budoucí generace. Ale chtěla bych jít trochu dále v této úvaze. V prosinci 2004 komise vydala doporučení a to eh, vlastně jak si omezit eh, příjmy těch eh, špičkových manažerů a pořád ještě pět let na to se nic neděje a dokonce to doporučení bylo realizováno pouze částečně a pořád dochází k obcházení. Jsou to ty bonusy, stock options, eh, ty eh, zlaté padáky. Každý rok, pane komisaři, to jsou desítky miliard euro, eh, které si rozdělí ti nejbohatší, kdežto ty, ti nejchudší, ať jsou to zaměstnanci, dělníci, tak ti jsou v ohrožení i kvůli delokalizacím a spekulacím na finančních trzích. A jejich eh, platy stagnují nebo dokonce kvůli inflaci klesají. Takže eh, teď ty rozdíly v platech jedna eh, ku pětistům. Dřív to bylo jedna ku deseti. Takže Eh, komise nedávno vydala, eh, předložila návrh směrnice s cílem zavést eh, obezřetnostní dohled nad politikami odměňování, především ve finančních službách. Je to nutné, ale já si myslím, že je třeba jít dále, protože dnes to nestačí. Dnes <clears throat> musíme jít daleko dále a musíme tedy omezit eh, tyto vysoké odměny a eh, apelovat na členské státy, aby zdaňovaly ty vysoké příjmy třeba 90%. Hm, a hm, aby tedy eh, takto zdaňovali ty nejbohatší, tak aby se i snížily ty sociální nerovnosti. To udělal v roce 42 Roosevelt a to i teď hodlá udělat prezident Obama. Tady tedy bychom měli nový zdroj fiskálních příjmů, tak aby i e, e, byly ozdravěny veřejné finance a aby se i snížil ten škodlivý efekt spekulantů na reálnou ekonomiku. A ty nové příjmy tak umožní posílit i systémy sociální ochrany a budou garantovat minimální příjem pro všechny, ať jsou to důchodci, studenti, nezaměstnaní či chudí zaměstnanci. Já bych chtěla vědět konkrétně, co navrhnete, aby se ta situace zlepšila? Děkuji a já odpovím, mm, co možná nejkonkrétněji, eh, bez toho aniž bych prodlužoval eh, mm, tento vstup, aby mohli hovořit i jiní. Za prvé zaměstnanost. Eh, bez pochyby je třeba udělat hodně věcí, a to z důvodu, které jsem i řekl v prvním vstupu, protože pokud nezlepšíme schopnost naší ekonomiky vytvářet pracovní příležitosti teď, když dochází k oživení, no tak to bychom potom eh, eh, čelili vysoké nezaměstnanosti a dlouhodobě strukturální nezaměstnanosti která nejenom, že by znamenala, že miliony osob by nepracovaly a eh, to je reálné riziko, se kterým musíme bojovat a e, také i e, zde e, i je to vlastně mrhání lidskými zdroji. To by znamenalo omezit potom i možnosti růstu ekonomiky. Proto je třeba udělat vše nezbytné mm, z pohledu tedy příslušných národních orgánů a organizací. I v Evropě musíme udělat vše Eh, třeba, je třeba velice vážně se a naléhavě se zabývat myšlenkou, jak se eh, efektivně budou eh, využívat strukturální fondy a především Evropský sociální fond. Já myslím, že to je teď právě ta chvíle. A my v příštích měsících zahájíme diskuzi o e, finančních perspektivách do budoucna, vydáme sdělení jako komise o, dlouhodob- o střednědobé revizi rozpočtu a já myslím, že je třeba vést hlubokou diskusi na toto téma. Je, prev- je pravda, že my v Evropě nemáme e, tyto kompetence, sice to mají národní státy, ale my jako Evropa musíme usnadňovat vytváření pracovních míst. Potom otázka e, tedy Eh, těch finančních prostředků, eh, úvěru, eh, zlepšení ekonomické situace. To je i díky tomu, že finanční trhy nyní fungují normálnějším způsobem lépe, než tomu bylo během těch nejhorších okamžiků krize, když zde bylo riziko totálního kolapsu finančního systému, ale dochází tedy k normalizaci Eh, fungování finančních trhů, což ale neznamená, že pořád ještě eh, jsou k dispozici úvěry. Ta, eh, to znamená, není zde mm, pořád ještě vlastně nerostou ty úvěry domácnostem či podnikům, je to na nule. A bez toho, bez tohoto úvěrování nebude udržitelný ekonomický rozvoj, především pro malé střední podniky. Proto od začátku krize jsme posilovali programy podpory Eh, poskytovali své finanční prostředky, eh, podporovali jsme malé střední podniky, a to především Evropská investiční banka, eh, využila prostředky z evropského rozpočtu a prostřednictvím programu FIP a prostřednictvím dalších aktivit ve spolupráci s finančními institucemi z různých členských států. Nyní se mm, skutečně snaží o to, aby se posílili možnosti poskytování úvěru malým středním podnikům, i když je evidentní, že to nemůže kompenzovat absenci nedostatek úvěrů e, z bank protože zatím ještě banky úplně neskonsolidovaly své bilance a e, to je nezbytné proto, aby mohly opět začít poskytovat normálně úvěry. A pokud je o druhý příspěvek do diskuze, souhlasím s tím, že příští tedy to oživení, které začíná teď, že v žádném případě to nemůže eh, vyprodukovat nerovnosti, které dříve existovaly před krizí, protože, eh, protože to eh, byl model, který byl nejenom neudržitelný, ale nespravedlivý. Zde byly velké rozdíly v odměnách. A tato krize nejenom, že nás musí vést k této úvaze, ale musí nás to i vést k tomu, že nebudeme tolerovat, nebudeme akceptovat, ani veřejné mínění neakceptuje to, aby se opět opakovalo stejné chování a stejná míra nerovností, tak jak to bylo před krizí. Je pravda, že e, ten e, e, daňový systém musí hrát svoji roli, ale nejenom to nelze eh, dospět na eh, určitou míru spravedlivé distribuce eh, finančních prostředků a snížit nerovnost jenom díky daním. Ne, je třeba využít i jiné mechanismy, jako přes tu Eh, přes eh, ty státní rozpočty, eh, přes tu výdajovou stránku a zde i je třeba tedy mm, spíše posilovat regulaci, protože po těch letech deregulace je třeba teď přistoupit k větší regulaci a Eh, eh, takže eh, to je to, co mě teď hned napadá a to musí aplikovat všichni, všechny orgány na úrovni evropské, národní, finanční, regulační orgány, musí to aplikovat ekonomičtí, sociální partneři a v některých případech také i už se jde touto cestou. Potom ještě Eh, eh, vy, co jste řekla, to je mi úplně cizí, hm, to, co jste říkala. Já myslím, že eh, my musíme, hm, to, co jsem řekl já, tak jsem myslel, že musíme zlepšovat systémy sociální ochrany a ne to, co jste říkala vy. To neznamená škrty v sociálních výdajích, ne. To znamená, že musíme garantovat budoucím generacím alespoň stejnou úroveň sociálních výdajů, jako má naše generace. A takže hm, tak to, tak to si vykládám já, ne jako vy zde není žádný důvod škrtat sociální výdaje proto, abychom zlepšili dlouhodobou udržitelnost sociální ochrany. Naopak, pokud nezlepšíme udržitelnost, tak nebude možné eh, nadále hm, eh, eh, zachovat sociální systémy. A tady je reálné riziko, které třeba zodpovědně řešit. A pokud jde o ta témata nových příjmů, nových daní a příjmů z daní, bez pochyby ano, tím se zaobíráme. Zde je určitá část příjmů, která eh, se používá na eh, mm, financování určitých opatření kvůli krizi, která nebudou existovat a potom zde budou určitě eh, další příjmy zdaní, které přispějí Mm, i k eh, boji proti změnám klimatu, k ochraně životního prostředí a eh, to si myslím, že je jeden, jedna z, mm, z příjmových stránek, mm, se kterou je třeba pracovat. A teď pokud jde o odměny, tedy systém odměňování ve finančním systému, obecně řečeno, tedy v soukromém sektoru, myslím. Analýza krize nám umožnila nejenom zrealizovat eh, určité úvahy z pohledu etického a spravedlnosti rozdělování odměn a kompenzací, které existují. A zde existuje takový konsensus, například v G20, že eh, hodně z těchto eh, systémů odměn v podstatě byly i důvodem pro e, e, tuto krizi, protože e, tam kvůli tomu vznikla ta procyklicita a teď se snažíme na to reagovat. Nel, samozřejmě nelze asi to dělat přes nějaké předpisy, direktivy, směrnice, o kterých byste hlasovali většími, k tomu nejsme kompetentní, ale eh, je třeba o tom hovořit a vysvětlovat to, vysvětlovat ty důsledky, negativní důsledky, eh, které měly tyto systémy odměn, odměňování v sektoru. Děkuji, říká paní předsedkyně. Ještě zde máme asi tak půl hodinu. Mám 16 řečníků, tím uzavírám seznam a prosím, každý máte minutu. Paní Rapty a potom pan Fulman. Ευχαριστώ κυρία Děkuji vám, paní předsedkyně. Ráda bych přivítala panu, pana Almoniu a budu mluvit kratší dobu než minutu. Pocházím z jedné z těch pěti zemí, které vykazují červená čísla a ráda bych položila otázku zcela přímou. Většina těchto zemí se nachází na jihu společenství. a jsou výjimuty z, z aky společenství, co se týče sociálních programů, zdravotního stavu a tak dále. Proč musí tyto státy platit stejné daně a vyrovnávat tím to, co ztrácí ty ostatní státy? Děkuji. Děkuji, pan Odobl. Pane komisaři, máme zde jednotlivé členské státy, které se pokoušejí reagovat na stoupající nezaměstnanost tím, že si zachovávají zaměstnance v podnicích a snižují jim hodiny, které budou pracovat. A nebo zůstávají v kontaktu s těmi, kteří byli propuštěni, aby mohli rychle zase začít. Vyplácejí jim také náhrady. Chtějí si tady tyto firmy udržet určitou zásobu těchto pracovníků, rychle je přeškolit, vyškolit a znovu jim umožnit pracovat. Bavíme se o veřejných financích. Není tady to právě strategie, kterou bychom měli podpořit? Neměla by komise udělat některé návrhy v této oblasti? Neměla by říci, potřebujeme benchmarking pro příklady dobré praxe? Neměla by ověřit, co se dá invest, financovat z rozpočtu Evropské unie? Evropské státy by tomu potom měly přiměřit určitý víra, význam. Děkuji pan Frankenbell a potom pan Pupakis. Euh, Pane komisaři, já konstatuji, že ve svém sdělení komise eh, hovoří o výjimečném zvýšení veřejných financí, zadluženosti veřejných financí, že to nesmí ohrozit veřejné finance. Já myslím ale, že eh, by to eh, je příliš obecné tvrzení. Nicméně, vy potom tvrdíte, že přemrštěná akumulace veřejných dluhů, že to eh, povede eh, k velkému riziku. A potom hm, vy zde hovoříte o nedávném vývoji. Eh, to znamená v eurozóně, to bude asi v roce 2011, to bude globální zadluženost asi 100% HDP. To je příliš? Je to ještě vůbec zvládnutelné? A s tím, že v zemích, kde takováto zadluženost již existovala v minulosti, tak tam asi to bude znamenat eh, obrovské zatížení eh, pro eh, vlastně za to bude platit ještě jedna generace za tyto výdaje. A potom další dodatečné náklady, které budeme muset ještě zvládnout, Eh, v souvislosti s nezaměstnaností. V Lucembursku například náš zaměstnanecký fond eh, který je určen k tomu, že se z něj platí eh, dávky v nezaměstnanosti, tak ten teď zažívá obrovský nárůst. Téměř se zdvojnásobily výdaje. Je, je to celá miliarda euro a děkuji, pane. Milý kolego, již jste eh, téměř zdvojnásobil vaši řečnickou dobu, pan Pupakis. Děkuji vám, paní předsedkyně. Rád bych poděkoval panu komisaři za to, že přišel. Rád bych položil následující otázku. Jak to vypadá se zájmem komise o veřejné finance, tedy jak to komise chce zajistit, aby se propast mezi bohatými a chudými nerozšířila, ale uzavřela. Například, když jde o malé a střední podniky. Co si tedy komise myslí o tom? Potom bych rád řekl následující věc. Musíme otázku veřejných prostředků řešit z pohledu celých financí společenství. A v těchto těžkých dobách krize chci říci následující. Vy jste hovořil o opatřeních komise. Má komise vůbec nějaká konkrétní opatření, co se týče veřejných financí? A myslím tím opatření, která by měla prospět těm nejchučím, nejslabším, těm, kteří nemají práci. Tedy moje otázka, Jaká opatření přijímáte, abyste je zapojili zpět na pracovní trh? Ano, odpovím stejně rychle, takže na, to, na ten první příspěvek. Když <clears throat> ty ekonomiky, národní ekonomiky nebo regionální ekonomiky či globální ekonomika Evropy zažívá nerovnováhy, tak je třeba je korigovat tak aby došlo k udržitelnému rozvoji. Je třeba prodávat, adap- provádět adaptace, což znamená vždycky, že někdo asi přijde o něco, co měl dříve, protože nelze napravit ekonomiku úplně bez eh, nějakých eh, újem. Někomu někdo utrpí újmu. A jak tedy eh, potom ta oběť bude rozložena, jak budou, to je v dobách tedy špatných a potom se musí v dobách tedy dobré ekonomiky, potom jde o to, jak spravedlivě rozdělovat zase ty mm, zisky ty výhody. Ta ekonomika, ale která není konkurenceschopná, ekonomika, která nemá schopnost konkurovat na otevřeném trhu, eh, poněvadž eh, nemá dostatečně akumulovaný kapitál, protože eh, nemá dostatečně kvalifikovanou pracovní sílu, nemá dostatečné technologie a tak dále, tak taková ekonomika nemůže generovat stejný přebytek, který se potom rozděluje občanům jako taková silná ekonomika, Eh, která eh, akumulovala dostatečnou boha, dostatečné bohatství, tedy kapitál, která má eh, i dobrý lidský kapitál, technologický kapitál, infrastrukturu a tak dále. A to kumulovala léta a léta. Takže mm, my se na to musíme podívat racionálně. I mm, taková ekonomika, kde HDP na hlavu je 10 000 euro, tak ta asi, jak by mohla nabídnout stejný blahobyt jako ta ekonomika, která má 35 eh, tisíc euro na hlavu. To není možné. Ale my víme, že ekonomiky kde existuje ten sociální model, tedy ty nejspravedlivější ekonomiky v Evropě, to jsou ekonomiky, které eh, eh, neplatí žádnou ekonomickou cenu za ten blahomit, protože jsou to ekonomiky, kde existuje pozitivní synergie mezi růstem, bohatstvím na straně jedné a tím státem sociální ochrany eh, na straně druhé, kde neexistují ty sociální nerovnosti. To je ten takzvaný sociální model, ale ne všechny členské státy mají stejnou úroveň, ale my všichni v Evropě jsme se dohodli, že půjdeme právě touto cestou k takovémuto sociálnímu modelu. A teď k tomu, co řekl Edo Bulman konkrétně eh, na posledním neformálním ECOFINu a eh, v úterý na příštím ECOFINu budeme diskutovat o lepších postupech, hm, pokud jde o politiky trhu práce. Nejenom, eh, že to zneklidňuje ministry eh, práce a sociálních věcí, kteří jsou za to příslušní, to vy víte, protože to se týká vašeho výboru, Eh, vy, k vám sem chodí osoby odpovědné za tuto agendu, ale to i dělá starosti ECOFINu, i eh, tedy mě, komisaři pro ekonomiku, nás to také zneklidňuje a my konkrétně teď eh, na tom pracujeme a v Jeteborgu minulý měsíc jsme o tom diskutovali na neformálním ECOFINu, budeme o tom diskutovat i příští úterý, budeme diskutovat o tom, jaké politiky budou vytvářet pracovní místa. A, jak lépe kvalifikovat eh, pracovní sílu, jak zlepšit jejich mobilitu, eh, jak zavést flex security eh, a mm, <clears throat> jak lépe využívat zdroje určené na politiku zaměstnanosti a nezaměstnanosti, aby to bylo nejefektivnější, abychom eh, produkovali ty nejlepší výsledky a to co nejrychleji. Já myslím, že nejenom to leží na srdci těm, kteří jsou odpovědní za sociální oblast, ale i těm, kteří mají na starosti finance, ekonomiku a eh, leží to na srdci všem těm, protože co nejrychlejší oživení úroveň, úrovně Eh, eh, zaměstnanosti je nezbytná, protože jinak eh, tu, to krizi udržitelným způsobem nevyřešíme. A to je nezbytná diskuse, kterou se musíme zabývat, jak Evropská komise, tak parlament, tak rada. My musíme se zamyslet, jak nejefektivněji využívat zdroje, které nabízí evropský rozpočet právě pro ten Evropský sociální fond. Je zde <clears throat> jasná příležitost, jak zlepšit využívání do budoucna tohoto fondu. Já souhlasím eh, eh, s vašimi obavami z mm, přebrštěné zadluženosti státu, ale z krátkodobého pohledu je to nezbytné. Zadluženost státu musí se zvýšit eh, a zvyšuje se tedy stále určitým tempem, ale až skončí krize, tak víme, že budeme muset mít takovou exit strategy, takovou strategii, jak tedy odejít z té krize a budeme muset skonsolidovat eh, veřejné dluhy a budeme muset absorbovat ty veřejné dluhy, které vznikly kvůli krizi. Jsou zde země, kde se velice rychle zvýšil veřejný dluh, ale eh, <clears throat> tam začali ozdravovat své účty a potom hned od začátku a potom jsou zde další státy, které také zvýšily veřejný eh, dluh, ale nezačaly ho sanovat a eh, zůstává tam pořád ta předchozí nerovnováha v těch veřejných financích a tam to bude těžké, tam se budou muset hodně snažit a hodně dlouhou dobu. Eh, znamená to tedy kontinuální úsilí a je třeba tedy omezit toto zadlužení, protože růst v příštích letech bude menší, nižší než to, co jsme zažívali před krizí. A i, i, ten potenciál toho růstu se snížil a nominální zvyšování se HDP je menší než to, co bylo eh, před, hm, předtím, eh, eh, když Eh, samozřejmě s tím, že to musíme korigovat tou inflací, která dřív byla třeba 2,5% či 3%, kdežto teď je to eh, eh, mezi 0 a 1, takže vidíte, že vlastně to zvyšuje se to, to procento, ten vztah mezi zadlužením a HDP i kvůli této korekci, takže když se na to podíváme tedy z monominálního nekorigovaného pohledu. A já souhlasím, hm, pokud jsem dobře pochopil, co řekl pan Popakis. Já souhlasím, že musíme si jasně uvědomit, jaké mají být budoucí závazky vůči našim sociálním a zdravotním systémům a tak dále. Zde existuje takový graf, eh, který předložil hlavní, eh, eh, hm, hlavní expert Měnového fondu, bylo to v Istanbulu a nesmíme na to zapomenout. <clears throat> Zde on tam na ten graf dal ty budoucí závazky vůči těmto systémům, tedy to, k čemu jsme se zavázali eh, během této krize, když jsme začali podporovat významnou měrou finanční systémy. To nás hodně stálo. To dal tam na jednu čáru a potom tam dal na druhou čáru ty budoucí závazky, které budou muset nést naše státy, aby mohly uspokojovat důchodové požadavky pro tyto generace, pro budoucí generace a vlastně eh, to mm, budou muset potom generovat eh, ti eh, mladí pracovníci, ale ti také budou mít důchodová práva. Takže to jsou Eh, to jsou věci, které vyplývají eh, se stárnutí populace a tam bohužel eh, ty finanční závazky, které poneseme, budou daleko větší a budeme muset tedy, a i teď jsme hodně mm, prostředků vložili do podpory finančních systémů. Je třeba tedy garantovat sociální ochranu i do budoucna a proto jež teď musíme se zabývat vůbec udržitelností těchto finančních prostředků na tuto ochranu. Paní předsedkyně, děkuji. Pan Adam Kosa a potom paní Alicia Konce. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, az én kérdésem a fogyatékkal élő emberek, mint munka... Děkuji za slovo. Mám otázku, která se týká lidí se zdravotním postižením, protože co by tedy zaměstnavatelů. Před několika týdny jsem se ptal na něco podobného komise a nyní se chci zeptat ještě na něco konkrétnějšího v tomto kontextu. Ve východní a v zemích střední a východní Evropy to vypadá tak, že zaměstnanci, kteří mají nějaké zdravotní postižení, dostávají eh, podporu eh, ze strany vlády. To znamená, že ta pracovní místa jsou eh, dotována nebo podporována vládou. Dokonce tam je určitý zákon, který to garantuje. Myslím si, že to je důležitý cíl. Bohužel kvůli eh, ekonomické krizi došlo ve eh, střední, v zemích střední a východní Evropy k eh, snížení této podpory a mnoho lidí se zdravotním postižením přišlo o práci kvůli tomu. Myslíte si, že by bylo dobré, abychom tyto osoby podporovali, protože to jsou lidé, kteří nemohou za tuto stávající situaci a jsou to lidé, kteří, jsou, eh, kteří mají nějaké zdravotní postižení a jsou za to eh, v této situaci jaksi trestáni tou, za, eh, v rámci situace ekonomické. Děkuji. Liza Konsali, potom paní Moren. Kiitoksia. Haluaisin kysyä teiltä, luotatteko te näihin... Chtěla bych se zeptat na následující věc. Důvěřujete modelům, které měří udržitelnost veřejných financí? Já o tom totiž do určité míry pochybuji. Zohledňuje se například dostatečným způsobem současné zadlužení, nárůst nezaměstnanosti, strukturální změny v hospodářství, v různých le- průmyslech, lesnickém průmyslu a tak dále, stárnutí obyvatelstva. To vše jsou faktory, které mají vliv. Hovořil jste o tom, že například v mé zemi se věci vyvíjí dobře a jsou dobře pod kontrolou. Ale určitě jsou tam také tendence ke zhoršení. Znamená to například, že lidé odcházejí dříve do starobního důchodu a tím se zkracuje doba, kterou v průběhu života odpracují. To je také trend. Zohlednili jste to při hodnocení? Děkuji, paní Elizabeth Moren. A potom paní Figueiredo, paní Moren. Pane komisaři, já s, velkou, s velkým zájmem jsem si přečetla vaše sdělení a mám tři poznámky a otázky. Uh, na vás. Já eh, si kladu otázku ohledně těchto modelů. A první otázka, kterou si v tomto kladu dnes, pokud jde o ty systémy zdravotnictví, eh, to je trochu odlišné od toho problému stárnutí. Třeba eh, nemoci jako rakovina. Zde se také rozvinuli různé politiky eh, detekce těchto nemocí, včasné detekce a je třeba si do úvahy finanční důsledky těchto politik ve zdravotnictví. Žádná země, nikdo by nechtěl eh, tyto finanční politiky revidovat eh, směrem zpět. Dále, vy jste zdůraznil, že výzkum, vývoj, inovace, vzdělávání, to je taková páka do budoucna, abychom již vyšli z tohoto bludného kruhu. A jak tedy být efektivnější v těchto politikách? a, mm, protože zde máme malý manevrovací finanční prostor. Za třetí, vy jste prezentoval evropskou situaci, ale jak je tomu, jak je tomu relativně? s rozvojem našich financí ve srovnání e, s Brazílií, s Indií, s Čínou, s Ruskem, tedy s těmi novými e, rostoucími ekonomikami, e, protože to může tedy mít velký dopad na naše finance do budoucna. Paní Ilda Figueiredo. Eu queria voltar ainda a esta questão da sustentabilidade das finanças públicas Mm, paní předsedkyně, děkuji. E, veřejné finance. Zde vy jste řekl, pane komisaři, že jsou země, které zlepšily svoji situaci i přes krizi. A hovořil jste také o Portugalsku, ale e, kdybyste to řekl u mě doma, tak většina obyvatel asi by vám řekla, že jste se tvrdě zmýlil, protože za prvé nezaměstnanost neustále roste. Každý den se zavírají různé podniky, přemístují se do jiných zemí. Chudoba, to je smutná realita a chudoba roste každý den. Eh, obyvatelstvo žije hůř a hůř. A i přesto všechno víme, že eh, eh, komise i nás bude popotahovat za nedodržování paktu stability a růstu. A e, více než 20 našich obyvatel je ve stavu reálné chudoby. Já se vás ptám tedy, co to je? To znamená, je třeba přijmout ještě další opatření, ještě abychom zvýšili o 20 tuto chudobu, protože se budou snižovat sociální výdaje a již tak je hodně nezaměstnaných a polovina těch nezaměstnaných nedostává žádné dávky. Kladu vám tedy otázku. I e, ještě přesto všechno e, se musí jít dále. E, to bude sociální tragédie. Pane komisaři, ano, ještě více telegraficky, protože ještě nám tady zbývá několik kolegů. Ano. E, takže zde my v Bruselu, ani v komisi, ani v parlamentu, Eh, nemůžeme eh, říkat členským státům, jak adaptovat, jak měnit stav veřejných financí. My vidíme, jaký je jejich stav, můžeme říct, ano, ten váš rozpočet potřebuje eh, snížit zadluženost, aby mm, ty finance byly udržitelné, abyste mohli splácet tu zadluženost, ten deficit, ale my zde nemůžeme rozhodovat eh, eh, za ty vlády a parlamenty, národní parlamenty o tom, jak eh, by měla vypadat výdajová stránka rozpočtu a jednotlivé kapitoly rozpočtu. Samozřejmě mm, je třeba spravedlivě rozdělit tedy ty oběti i ty zisky. A mm, takže my můžeme pouze stanovat podmínky nějaké a musím říci, že hodně Eh, věnujeme pozornost eh, spravedlivému rozdělení eh, toho úsilí a těch obětí, ale je třeba, aby ty politiky měly ten pákový efekt. A mm, to, ale my nemůžeme v tomto nahradit rozhodování příslušných státních orgánů a mm, ani nemůžeme tedy za ně rozhodovat, jak přistupovat třeba k lidem z post postižením. Eh, to my nemůžeme. My nemůžeme zde substituovat, nahrazovat eh, jednotlivé státy. Eh, kromě toho, co nám ukládají evropské předpisy, co můžeme podle našich norem. Je pravda, že v případě skandinávských zemí, když se podíváme na jejich úroveň sociální ochrany, a když se podíváme na jejich systémy veřejných služeb, eh, eh, na ty sociální modely, tak eh, na to, jak jsou schopny získávat příjmy od občanů, od podniků, proto aby mohli financovat tyto veřejné služby, tyto systémy, tak my musíme závidět většina států jim musí závidět, ale eh, mm, i skandinávské země mm, zažívají určitá rizika, eh, ta jsou evidentní. Například, eh, paní, jedna, zde byste hovořila o těch důchodech a předčasných odchodech do důchodu. Vlastně v této krizi téměř všechny země se ponaučily z těch chyb když jsme se snažili kdysi řešit ty problémy v minulých krizích a kdy eh, tehdy eh, eh, eh vlastně eh, eh, jsme eh, těmi předčasnými odchody do důchodu eh, vlastně eliminovali z trhu práce osoby, kterým třeba bylo 55 a 50 let a více. Takže to je ponaučení, které jsme získali. To byly chyby minulosti. Ale bez pochyby nás čekají nová, nová překvapení eh, eh, máme zde studie, ale studie, studie, to nepíšou žádní věštci, ale experti, ale jsou to experti, kteří vědí, znají minulost a snaží se na základě minulosti eh, dělat odhady do budoucna a mají zkušenosti z minula, ale nejsou mm, schopni, ani po nich nemůžeme chtít a aby řekli přesně, co se stane za deset let, e, protože mm, jak jsem řekl na začátku, tyto odhady tendencí, e, ty vychází z určitých současných konstant, z toho, jak vypadají politiky teď, ale my nemůžeme odhadovat, jakých chyb se dopustíme do budoucna, e, až budeme přijímat rozhodnutí. Budeme se snažit samozřejmě se jim vyhýbat, ale eh, eh, takovéto studie mají své limity vždycky. Má to všechno bez pochyby finanční důsledky, tedy ty systémy zdravotnictví mají finanční dopady, to my vyhodnocujeme, to také je popsáno ve, ve zprávě. Máme zde i určitý manévrovací prostor, pokud jde o eh, kvalifikaci, lidské zdroje, vzdělávání a hm, my to říkáme při každé příležitosti. Toto jsou výdaje, eh, eh, které eh, jsou nejlepšími investicemi, to znamená, neměly by být obětovány teď při adaptaci těchto rozpočtů. Takže zde je důležité z řady důvodů Eh, nestráce toto eh, ze zřetele, až se budou napravovat nerovnosti ve veřejných financích, stejně jako je to s bojem proti chudobě, stejně jako je to s politikami vzdělávání, výzkumu, inovací, vývoje. Zde potřebujeme veřejné zdroje, veřejné investice. Pokud ty rozpočty budou úplně nevyvážené, tak ty veřejné zdroje půjdou na co? No pouze na hrazení eh, dluhu. A poslední poznámka, eh, tedy ty země BRIC, Brazílie, Rusko, Čína, Čína, Indie, to je nebezpečí anebo příležitost? Já myslím, že to je příležitost. Zde my se nebojíme, my se jich nebojíme. Na jedné straně eh, eh, nás těší, že se jim daří dobře a musíme umět využít toho že tyto ekonomiky, kde žijí miliony, miliony lidí, že jsme rádi, že se jim daří dobře, protože my žijeme na stejné planetě jako oni a oni žijí na stejné planetě jako my a musíme se vzájemně podporovat a pokud se budeme podporovat, tak se budeme mít všichni líp. A ne, není možné se nechat unášet strachem, ale podívat se na to jako na příležitost, které, eh, kterou nám nabízí to, že Čína roste, třeba 8% růst, Indie také zažívá velký růst, Brazílie eh, také větším a větším aktérem na globálním měřítku a my jako Evropané sami eh, se z krize nedostaneme. Eh, my eh, musíme být schopni se otevřít světu a využít příležitosti, které zbytek světa nám skýtá. Merci beaucoup. Děkuji. Sergio Cofferati a potom Alejandro Serkas. Grazie. Děkuji, pane komisaři. Vy jste řekl, že v roce 2011 asi snad se bude stabilizovat stav zaměstnanosti v členských státech. To je dlouhá doba, která nás ještě čeká. Já se ptám, zdali eh, především v výrobních sektorech s nízkou přidanou hodnotou, zdali eh, eh, náhodou ta nezaměstnanost se nestane strukturální nezaměstnaností. Protože když se podíváme na ty efekty, na ty dopady, eh, protože zde, mm, eh, zde na trhu práce eh, potom vzniknou sociální tenze a to těžko se bude zvládat, především na některých teritoriích, v některých regionech. Nebylo by tedy ožitečné mít nějakou urgentní politiku, abychom řešili riziko podobné povahy? Eh, protože eh, zde na rozdíl od těch eh, ukazat, ukazatelích, kteří říkají, že končí recese, tak mm, tady to by nás mohlo poškodit. Děkuji, pan, pan Koferaty, ne, ne, pan Alejandro Serkas. Pane Serkasi, děkuji, pane komisaři. No dobře. Já děkuji za ty vaše úvahy Eh, že zde neexistuje žádná, žádný ekonomický determinismus, eh, že eh, všechno závisí na nás, na našich rozhodnutích. Nic není předem dáno, nic není fatálního. A zde já i víme, že ty automatické stabilizátory hrají pozitivní roli, jako v mé zemi například, a i hm, to je evidentní. A ale e, za poslední léta ve veřejných financích e, došlo k velkým nerovnostem, ale to byly e, jiné důvody, které to způsobily a my jsme ale zažívali růst 10%, ale zároveň rostl deficit ve veřejných financích. Chtěl bych se vás zeptat kva, právě kvůli krizi, kterou teď bohužel zažívá Španělsko, protože Španělsko je na tom špatně, tím špatným žáčkem. Eh, a my jsme byli takovým šampionem dřív při vytváření pracovních příležitostí, ale jde o to, aby to byly kvalitní pracovní místa. U nás 33% eh, pracovních míst je spíš neproduktivních, takových eh, mm, dočasných tedy a my potřebujeme něco jiného, kvalitní pracovní příležitosti, které vydrží, které bylo dlouhodobé. Děkuji, pan Sven Kipol, Kolb a potom paní Danuta Jaslověka pan Kigol. Um, Děkuji za slovo. Když jsem si přečetl tu zprávu, tak eh, jsem začal mít určité obavy, které se týkají veřejných financí, zejména u zemí, které byly označeny jako země s velkým rizikem. A mm, mám pocit, že se trošku obáváme mít nějakou otevřenou diskusi, protože eh, je nutné Eh, provést velké změny a je nutné vést debatu o tom, jak ty změny mají vybavit, eh, vypadat. Chtěl bych požádat komisi, aby eh, byla proaktivní v té otázce, jaké struktury v rámci eurozóny nebo v rámci Evropské unie musí být změněny za účelem, aby země mohly aby země zavedly mm, spravedlivé daně, aby tedy neexistovaly věci, jako jsou třeba daňové ráje, aby ta zdanění v Evropské unii bylo spravedlivé. Máme zde, my se spíše se věnujeme určitým drobnostem, ale je nutné věnovat se těm hlavním problémům. A také nyní, co se týče zemí Jižní Evropy, tak velice často ty země platí vyšší úroky než jiné části eurozóny a Evropské unie. Chtěla bych také proto vyzvat komisi, aby opět zde vystoupila proaktivně, aby se zabývala otázkou eurobondů a aby se také, eh, aby se, to, aby se také zvýšily úroky pro tyto země. Děkuji, předušila paní předsedkyně. Paní Danata Janoslika. A omlouvám se panu Papadolovi, paní Papadolo, eh, paní Turenen a paní Gruny. Já se těmto třem ženám, bohužel ženám, omlouvám, nebudeme mít čas na jejich dotazy, protože pan komisař eh, nás musí opustit a již jsme vyčerpali čas. Paní Jaskověka, poslední řečník. Děkuji, paní převodničonce. Pani komisarzu, wśród zaleceń dotyczących długoterminowej stabilności... Paní předsedkyně, co se týče otázky dlouhodobé udržitelnosti a životaschopnosti veřejných financí, tak eh, hovořili jsme o tom, že je třeba větší otevřenosti na pracovním trhu. Eh, lze očekávat nějaký nový přístup, nějakou novou eh, politiku, zejména která se týká mladých lidí, a vzhledem také mm, vzhledem k tomu, že se zvyšuje nezaměstnanost. Zejména je to problém u mladých rodin, které by měly mít důvěru v to, že budou v budoucnu schopni platit své závazky, pokud třeba budou, chtějí, budou chtít mít rodinu to také mám určité pochyby, které se týkají otázky důchodů, starobních důchodů, protože lidé by měli mít možnost eh, vědět předem, jak to bude v budoucnu s penzemi. Pokud eh, se eh, někdo Taky dochází k tomu, že se do Evropské unie stěhují lidé ze zahraničí, protože chtějí vlastně mít lepší život ale eh, je nutné, abychom eh, řešili tedy tu stávající krizi nyní, aby ty budoucí eh, generace nemusely řešit chyby, které jsme udělali my. Poslední kolečko, pane komisaři, děkuji. Je pravda, že témata, která se objevují, když se otevřou ty dvířka úvah budoucnosti naší ekonomiky, sociální ochrany, veřejných financí, tak mimořádně, to je všechno zajímavé a široké téma, ale bohužel nemůžeme o tom hovořit. Eh, to se nedá eh, vyřešit v jedné zprávě, jeden den na jedné schůzi, ale eh, váš výbor i další výbory parlamentu a komise a rada určitě se tím budou zabývat a budou další příležitosti pokračovat v diskuzi. Pane Koferaty, ty urgentní politiky, ta vlastně existuje, ta se aplikuje my zde máme urgentní politiku eh, z pohledu toho, že poskytujeme podporu finančním systémům, ať se vám to líbí nebo ne, ale finanční systém mm, eh, eh, vlastně ten eh, eh, má velké důsledky pro ekonomiku, protože nejsou k dispozici úvěry a mm, i eh, přes tu obnovu ekonomiky tak pořád úvěry nejsou. Máme i takovou urgentní politiku z pohledu monetárního. Není normální mít tak nízké úrokové sazby jako teď. A když se podíváme na původ krize, tak jeden, jedna z příčin právě Eh, bylo špatné ohodnocení rizik na trhu. To znamená eh, velice nízké eh, náklady na finance a to znamenalo velké riziko, které nebylo přiměřené. A máme i politiku z pohledu fiskálního a rozpočtového. A přesto všechno ještě nemáme garance o tom, že ekonomika eh, se stabilizuje, ekonomika se oživuje, to znamená, již jsme se dostali na dno, odrazili jsme se ode dna a byl to tedy rychlý pád a teď postupně za poslední tedy čtvrtletí, čtvrtletí se dostáváme do pozitivních čísel, čísel růstu. Některé státy již jo, ano, některé zatím ne, ale v příštích čtvrtletích to tak bude. Ještě nás ale čeká spousta práce a já s vámi zcela souhlasím. Jak eh, jsem již řekl, i přes ten růst, který se nastartoval, tak je zde velký problém nezaměstnanosti a nedostatek pracovních míst a úpadek výrobních sektorů, které je třeba eh, restrukturalizovat a to by mohlo vést k sociálním tenzím, na což musíme reagovat. A tato naše reakce bude znamenat eh, přijmout eh, ambiciozní politiky ale je třeba si uvědomit, že jsme v situaci, kdy se aplikují i eh, ekonomické nástroje, které nejsou normální, jsou mimořádné, jsou to nástroje, které nemohou existovat do nekonečna. Souhlasím s tím, co řekl pan Serkas, opět s vámi souhlasím, jako již pořadu let. Ano, kvalitní pracovní místa, no to je zřejmé my musíme mít eh, ekonomiku, která bude mít kvalifikovanou pracovní sílu, která bude používat nové technologie, která bude produktivní a bude zvyšovat úroveň produktivity tu, protože mm, ale bez robustní ekonomiky nemůžeme mít kvalitní pracovní příležitosti. Eh, eh, to by nešlo. A e, zde proto je nutná stabilita a e, schopnost dělat projekce odhady do budoucna, aby podniky věděly, nebo e, tedy jaké jsou, kam půjde vývoje a podle toho budou vypadat aspirace pracovníků. Je třeba mít tedy zdravou politiku. A ne všechny, ale zdravé ekonomické politiky vytváří kvalitní eh, pracovní místa, ale pro kvalitní pracovní místa je třeba mít eh, eh, dobrou ekonomickou politiku. V dobách krize role těch automatických stabilizátorů je důležitá, ale my bychom chtěli, aby ty stabilizátory automatické vedly k udržitelnému růstu je třeba i samozřejmě změnit daně, daňové systémy, to je bez pochyby. A zde existuje teď debata, která se již nastartovala. V některých zemích je to ta eh, daň, ta uhlíková daň, v jiných zemích existuje velká eh, kritika ze strany opozice, kde se zvyšují daně, ale hm, protože dřív žádná vláda se neopovážila sáhnout na daně a teď se o tom mluví. Je zřejmé, že do budoucna je třeba eh, nalézt základ pro veřejné příjmy, a kde se budou generovat příjmy do rozpočtu, tak aby se překonala tato krize, aby se opět nevrátila. My v Evropě máme problém. Můj kolega Laslo Kovač by vám mohl říct, jaké máme problémy v ECOFINu vždycky diskutovat o daních. Včera E, byla zrušena první, poslední překážka pro účinnost Lisabonské smlouvy, to jsme rádi, ale e, pokud je o daně, tak to se neřeší v Lisabonské smlouvě a rozhodnutí, která vyžadují jednomyslnost, to jsou rozhodnutí, která jsou právě ta těžká rozhodnutí. A máme 27 členů a musí to být jednomyslné. A vždycky je to schůze po schůzi ECOFINu, kdy se o tom diskutuje a bojuje, takže to je realita ale určitě jsem přesvědčen, bude to debata, která teď bude zajímavější, významnější, bohatší na myšlenky, eh, než eh, bývaly diskuze o daních před krizí. Zaměstnanost mladých eh, možná teď v krátké době vám mohu říci, pardon, velice rád bych vám řekl, jaký je recept na pracovní příležitosti pro mladé, ale abych to shrnul. Já myslím, že mladí eh, budou mít lepší práci, když budou mít lepší vzdělání. Tak bych to schrnul do jedné věty. Děkuji, pane komisaři, za bohatou výměnu názoru a eh, eh, děkuji za velice intenzivní diskuzi. Vidíme, že na ta témata bychom potřebovali více času, ale děkujeme za výměnu názoru. Děkuji i tlumočníkům, že vydrželi až do konce. A zítra v 9.30, ne v 9, ale 9.30, eh, Elizabeth Lynn povede schůzi a já děkuji, že akceptovala eh, eh, funkci předsedkyně. A omlouvám se ještě těm třem, kteří nemohli si vzít slovo a vystoupit do diskuze, protože jsme pod čas.